Milé kolegyně, milí kolegové, vrátíme se k jednání a vítám vás tedy na zasedání našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Budeme zasedat dva dny, program máte před sebou. Nevím o tom, že by někdo chtěl něco změnit, takže prosím vás, nikdo by neměl hovořit hlasitěji než já. To znamená, návrh pořadu jednání máte k dispozici, nikdo se nepřihlásil s tím, že by chtěl něco změnit a já bych vás chtěla ještě v rámci bodu dvě upozornit na to, že je toto jednání tlumočeno, webstreamováno a tím se dostáváme už ke třetímu bodu. A jde o studii o rozsáhlých infrastrukturních projektech financovaných EU a o těch s tím souvisejících nedostatků akcích eh, v projektové přípravě. Spravodajem je pan eh, Marko Valli, pan Papě a pan Ackerman od Blumary Sans jsou tedy zodpovědní za tu analýzu a už jste tu, jste, jste tu, takže děkuji, prosím, máte slovo a můžete se do toho pustit. So, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you very much. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já jsem nesmírně rád, že vám mohu tuto studii dneska představit. Tato studie Nebudu hovořit o omezeních této studie, ale rád bych zúraznil to, že v podstatě je to takové úsilí naše, které vyústilo v hlavní směry toho, co se děje a takové obecnější různá doporučení. To znamená, že vám předložíme několik těchto slajdů, podíváme se na obsah naší studie, na hlavní výsledky a zároveň i určitá doporučení, která jsme připravili pro váš výbor. Pokud je o samotný kontext, naše studie se snažila připravit a nějakým způsobem lépe porozumět všem zkušenostem, které jsou spojeny právě s těmito rozsáhlými infrastrukturními projekty, které podporuje Evropská unie a jednotlivé v rámci mm, kohezního fondu, regionálního fondu rozvoje, Evropského fondu pro strategické investice EFSI a zároveň je to facilita Connecting Europe, teda nástroj Connecting Europe Facility. Rád bych zdůraznil to, že v současné době 14 HDP Evropské unie právě je získáváno v rámci zadávání zakázek. Toto je velice důležité číslo a asi tak 50 těchto fondů, například FS, právě jsou financovány v této oblasti eh, v rámci zadávání zakázek. 13 členských států na základě eh, scoreboardu v této oblasti z roku 2017, tak těchto 13 zemí nevykazuje dostatečné výsledky. To, což podle našeho názoru je opravdu podprůměrné, co se týče nějaké úspěšnosti. Můžete se na tato čísla i podívat na straně 25 naší studie. Určitě budete mít možnost se na to podívat odpoledne, uvidíte to tam přímo na grafu. Evropský účetní dvůr v roce 2017 zdůraznil to, že evropský rozpočet, teda jakým způsobem je či není adekvátně chráněn v rámci zadávání zakázek v členských státech. V roce 2016 zdůraznili mnoho oblastí, kde se musí ještě předat to. V této studii je detailně popsáno, zde to vidíte pouze náznakově, takže skutečně je zde ještě mnoho prostoru pro zlepšení, například sbírání dat, přípravy projektů, hotové dokumentace projektu, ex ante kontroly, dále administrativní spoždění, která jsou, řekněme, docela obvyklá v celé EU a rovněž i kapacita, určitá omezení v rámci týmu, které připravují tyto zakázky. Toto jsou takové obecné nedostatky definovány Evropským účetním dvorem v roce 2016 a proto bych je rád zdůraznil. Změnil jsem se o grafu na straně 25 naší studie, nyní tento graf vidíte před námi. Vidíte, jak veliká část, teda ne většina, ale tři členských států, kterým skutečně se nedaří, pokud jde o dosažení těch minimálních prahových hodnot, to bych velice rád zúraznil v rámci naší zprávy. Pokud jde o financování EU pro tyto rozsáhlé infrastrukturní projekty v rámci stávající perspektivy, tak to je, jak vidíte, 120 miliard. Vidíte, jak je to rozděleno podle jednotlivých nástrojů, o kterých jsem se zmínil. My jsme pokryli čtyři nástroje a vidíte, jak jsou finanční prostředky rozděleny v rámci tohoto karuselu všech prostředků. A zde si myslím, že je pro vás možná zajímavá informace, jak to vypadá, pokud je o alokace jednotlivých členských států veru miliarda v rámci um, energii, energetické oblasti a dopravy, těchto dvou infrastrukturních oblastí. Čili toto je rovněž, jak vidíte, jak jsou rozděleny infrastruktury v rámci jednotlivých zemí eh, od roku 2004 i v těch zemích, které vstoupily v roce 2004, 2007 a potom i nedávna, nedávný vstup Chorvatska do Unie je tam rovněž pokryty. A nyní zde vidíme jednotlivé praktické postupy v jednotlivých eh, členských státech. Tato studie představuje asi 3000 stran, to znamená, že bychom potřebovali asi tak stovku stran pro jednotlivé země, což skutečně by bylo nemožné. Toto bylo jedno z omezení naší studie. Já jsem se o tom zmínil, že jsme se potýkali s různými omezeními. I přesto jsme udělali detailní analýzu u České republiky, Španělska, Řecka a Rumunska, teda čtyř členských zemí. Vidíte tam eh, podrobnější výsledky v rámci studie, v rámci materiálu, které jsme vám předložili. Jsou to teda čtyři projektové studie, čtyři případové studie detailnějšího charakteru. Vidíte je na obrazovce, to znamená takové průřezový projekt, který je velice důležitý z politického hlediska. A to je právě to železniční propojení Lyon-Turin. Dále je to například v Nizozemí, v na Kypru a obnova e, linie číslo 5 madridského metra ve Španělsku. Čili to jsou čtyři hlavní studie, které jsme zdůraznili v naší studijní dokumentaci a podívali se na to, jak to vypadá v rámci postupu zadávání zakázek a celého zakázkového procesu. Čili nejdříve jsme se museli podívat na to, kdo v tomto procesu, kde je kdo, kdo co připravuje. Členské státy to připravují, implementují, provádí většinu práce v rámci těchto projektů. EU instituce se snaží zajistit určitou, určitý soulad v rámci celého procesu, čili ta příprava je omezena především kapacitou na straně členských států. Členské státy mají omezený počet eh, pracovníků, kteří se mohou věnovat těmto komplikovaným tématům, projektům, vyžadují obrovské rozsáhlé kapacity, mm, znalosti, vzdělávání dlouhodobého charakteru. Čili toto je jedno z těch omezení, které jsme my vzali v potaz a které jsme zjistili, odhalili v rámci přípravy naší studie. Pokud jde o celkový pohled, naše odbornice domnívají, že když se podíváme na ex ante hodnocení, analýzu dopadu socioekonomickou analýzu, analýzu nákladů a benefitu, tak obecně řečeno, i když je to takové obecné, můžeme říci, že ta praxe je uspokojivá obecně řečeno. Samozřejmě, že několika případech to úplně neodpovídalo uspokojivým výsledkům, ale celkově můžeme říci, že ano. Samozřejmě, že je zde prostor k zlepšení, je zde několik prvků, které bychom rádi zdůraznili. Jednak eh, jsou to environmentální otázky, Dále je to důležitost eh, zvážení určitých intervencí v rámci takových těch rozsáhlých projektů, to znamená podívat se na to holisticky, nejenom na nějaký úsek místní silnice, ale celého regionu, jaké intervence zde jsou zapotřebí ze strany financování, možnost zlepšení a tak dále. Transparentnost přípravného procesu to rovněž, mm, tam ještě prostor k zlepšení. A ne všichni zainteresovaní jsou se podílejí na celé eh, oblasti občanská společnost, eh, nevládní organizace a tak dále. To, čili to je takový opět velice obecný komentář, ale jelikož naše prezentace je časově omezena, rád bych se zaměřil pouze na tato hlavní témata. Zde na obrazovce můžete vidět zároveň ve vašich složkách takové diagramy, které se dívají na typickou distribuci roli v rámci projektu na jedné straně členské státy, na druhé straně finanční instituce EU, zúčastněné strany. Zde se můžete podívat například na EFSI, fond pouze jako příklad další výsledky, ke kterým jsme dospěli, pokud jde nejenom o přípravu projektu, ale spíše už o samotné zadávání zakázek. V současné době nemáme dostatečně hloubkový pohled na to, k čemu došlo v rámci sdělení Evropské komise, která se věnovala tématům, o kterých zde hovořím, dobrovolné ex ante hodnocení, profesionalizace veřejných zakázek a určité hlavní směry v rámci zadávání veřejných zakázek. Víme, že tam došlo k určitému už úsilí, ale nevíme, jaký je dopad celé této problematiky. Proto si myslím, že by bylo dobré analyzovat skutečný dopad všech těchto sdělení Evropské komise na trhy a to, co nejdříve. Jak už jsem se o tom zmínil, celkově řečeno se domníváme, že ten monitoring, které vede například Evropská komise nebo Evropská centrální banka, je správné, dostatečné, řádné. Ovšem v mnoha oblastech zde může dojít ještě k zlepšení tohoto úsilí. Je zde takové omezené využití kapacit, které nabízí evropské instituce podle našeho názoru. To znamená, že jsou zde různé repozitáře, osvědčené praxe, znalosti a tak dále, které mají členské státy k dispozici. Ovšem, bohužel, málo z těchto členských států státu tyto materiály vytvořené evropskými institucemi využívá. Pokud jde o sběr dat, tomu se budeme věnovat za chviličku. Zde rovněž je značný prostor pro zlepšení této aktivity této činnosti. Proč je to důležité? Myslíme si, že je to zásadní, protože ex verifikace plnění projektové dokumentace a podmínek Mm, nebo zadávací dokumentace můžeme díky tomu sledovat. A nyní by mohl kolega pokračovat dál. Jedna z věcí, na které jsme se podívali, je například, když zde máme pouze jednoho uh, uchazeče eh, o poskytnutí dané zakázky, to by byl problém. To znamená, že by ten kontrakt byl udělen pouze na základě předložení jediné nabídky, jediné projektové dokumentace. My jsme využili data z datového portálu to, eh, z projektu TEN, z elektronického portálu rok 2009 až 2017. Tato data nejsou dostatečně spolehlivá, tomu se budu za chviličku věnovat. 4,6 milionů kontraktů jsme zde sledovali v této oblasti a když jsme z různých důvodů vy, z toho vyčlenili některé projekty, protože tam byly nedostatečná data, chyběly tam data nebo nerealisticky vysoké částky, které se týkaly těchto kontraktů, tak jsme tam měli 246 tisíc těchto kontraktů mezi jedním milionem eur a jednou miliardou eur v této hodnotě. A zjistili jsme, že celkově řečeno, když se podíváme na celé toto číslo těchto zakázek, tak jak to bylo v tom periodicky zveřejňováno v tomto období, o kterém jste se zmínil, to znamená EU fondy i bez EU fondu, asi 12 financování v rámci těchto kontraktů bylo právě na základě těch zakázek, kde byla pouze jedna nabídka předložena. Tam, kde byly ale EU eh, e fondy, kde bylo EU financování, tak to číslo bylo nižší. V celé EU to dosahovalo asi 9 všech kontraktů podle hodnoty, to znamená ty, které byly uděleny na základě předložení jedné jediné nabídky. A zde na tomto diagramu ta světlejší část znamená všechny EU e Eh, teda to, co bylo financováno EU a nefinancováno EU a ta modrá čára představuje pouze zakázky, které obsahovaly EU financování. Čili o co jde? Jsou to právě tyto částky v rámci těchto kontraktů na základě jediné nabídky. Vidíme, že je zde obrovský rozdíl v celém tomto období od roku 2009 až do roku 2017, obrovské rozdíly, ale vlastně každý rok tam, kde hm, to bylo propojeno s EU financováním, tak to procento toho financování u těchto zakázek, kde byl, byla jedna, jedna nabídka, bylo nižší než v těch oblastech, které byly čistě financovány ze strany EU finančních prostředků. Když se podíváme na celou EU, podívali jsme se na tři konkrétní studie v rámci Polska, Maďarska a Dánska a zjistili jsme, na této tabulce vidíte, že například celé EU tak jak jsme viděli na tom prvním slajdu, asi 12 všech těch kontraktů, pokud jde o hodnotu těchto kontraktů, obsahovaly tu jedinou nabídku a 9 tam, kde se to týkalo projektů financovaných EU v Polsku a v Maďarsku. To byly pokud jde o ty jediné nabídky nebo předložení jediné nabídky, tak tam tato částka byla, nebo teda počet byl vyšší a nižší tam, kde to bylo financováno ze strany, nebo nižší počet, eh, kde to bylo financováno, ty projekty ze strany EU. V jiných zemích například ty eh, kontrakty, kde byl pouze jeden dodavatel, tak tam například v Polsku a v Maďarsku eh, toto číslo bylo vyšší, jak vidíte. Zatímco v Dánsku roku je opravdu málo takových projektů financovaných ze strany EU, které by se týkaly e, kontraktu nebo zakázek, ve kterých byla předložena pouze jediná nabídka. Já už jsem se zmínil před chviličkou o určitých obtížích eh, dat, které jsme si stáhli z, této, z tohoto otevřeného datového portálu. Jejich nespolehlivost asi 42 4,6 milionů těchto dat, které jsme downloadovali, neobsahovaly dostatečně kritické hodnoty, například celkovou částku kontraktu, nebo to zda to bylo financováno ze strany EU fondu, čili toto jsme nemohli použít v rámci studie, protože jsme nebyli schopni to verifikovat nebo analyzovat. A asi my někde méně než tisíc těchto datových vstupů, to byly kontrakty nad jednu miliardu eur. Asi ano, ale v podstatě vlastně vidíte v, na, té, na té poslední eh, poslední řád, tak vidíte ta nejvyšší hodnota, já vlastně ani nevím, jak se to řekne anglicky, to skutečně vidíte, že to číslo je prostě tak obrovské. A to se týkalo bulharského ministerstva dopravy. Co bylo zajímavé na tomto projektu je to, že když to bylo ministerstvo dopravy v Sofii, tak země, která údajně tam byla eh, zapojena do tohoto projektu byla Velká Británie, čili ta data já skutečně nevím, jak se to tam dostalo, za to bylo, pro, eh, teda to znamená už při tom zadávání dat nebo nějaké jiné etapy, ale v podstatě tam došlo k nějakému opravdu pochybení a to je právě ten problém, to omezení, se kterým jsme se setkávali v rámci analýzy těchto dat i když jsme skutečně z toho vyškrtli mnoho informací a ignorovali mnoho informací, kde bylo jasné, že ta informace není v pořádku nebo ta data nejsou v pořádku, tak skutečně my jsme opravdu nevěděli, do jaké míry je jsou ta data spolehlivá, čili my jsme opravdu v těchto tabulkách, které jsme chtěli předložit vám, tak jsme opravdu chtěli předložit pouze to, co bylo spolehlivé, protože tento portál, datový portál prostě byl zřejmě vytvořen pro jiné účely a ne pro účely určité analýzy po této, po těchto projektech nebo zjistit, kolik finančních prostředků se tam poskytlo nebo pro analýzy tohoto typu, které jsme prováděli. My čili vidíme, že je zde určitý nedostatek, určitá kvalita, pokud jde o tato data. Před několika lety jsme prováděli podobnou analýzu data, která byla v té době k dispozici, se získala z databáze OpenTED, což byla pravděpodobně nějaká skupina hackerů, kteří v průběhu několika dní získali data Eh, ze strany komise, zpracovali je, publikovali je. Zde vidíte, že toto už sice bylo veliké zlepšení, pokud jde o tato data, ovšem skutečně pro účely naší analýzy to nebylo dostatečně spolehlivé. Když se podíváme na další výsledky naší studie s ohledem na tyto studie v jednotlivých zemích, to byla častá změna regulačního rámce, omezená koordinace jednotlivých orgánů, které jsou zapojeny do zakázek, omezení v oblasti kapacity, dále například to, že věnovali pozornost především ceně a ne kvalitě prezentované nabídky, dále umělé rozdělení projektového rozpočtu, co jsme viděli asi u 10% sice, ale bylo to tam prostě stejně, kdy, mm, bohužel přítomno určitá korupce, omezení například na od eh, strany 29 až 31 v naší zprávě se můžete podívat na nesrovnalosti ze strany Evropské komise, pokud jde o kohezní politiku a na straně 31 to bylo OLAF, který hovoří o nesrovnalostech, které měly dopad na eh, SF eh, v loňském roce na tento fond, čili toto jsou informace, které jsou pro vás jistě zajímavé. Takže je zde určitá omezená role nebo určitá ta omezená možnost monitoringu ze strany Evropské komise nebo Evropské investiční banky a samozřejmě, že je to spojeno i s nedostatečnou kapacitou v oblasti lidských zdrojů. Kdybychom chtěli posílit tyto role v oblasti monitoringu, tak bychom potřebovali kvalitnější, rozsáhlejší zdroje. Takže velice stručně, protože už nemáme čas, se zaměříme na doporučení vyplývající z naší studie pro vás, pro váš výbor. Hlavní doporučení. Domníváme se, že musíme sbírat data a lépe porozumět kapacitám členských států, pokud jde o zadávání veřejných zakázek, především u těchto rozsáhlých infrastrukturálních projektů, čili toto infrastrukturní projektu toto je první do, z našich doporučení a dále pochopit dopad těch dobrých iniciativ, kvalitních iniciativ, nedávných iniciativ implementovaných Evropskou komisí, nebudu je opakovat, vidíte je mm, všechny na obrazovce. Domníváme se, že je zde zároveň potřeba analyzovat eh, důvod, proč ty zdroje, které má k dispozici, mm, které mají k dispozici členské státy strany, nejsou dostatečně využívány, protože my víme, že jsou zde eh, dokumenty, dokumentace, všechno, co je k dispozici a členské státy je málo využívá. O tom jsem se přišlo zmínit a kolega hovořil i o tom, že musíme reagovat i na ty nekonsistentní oblasti, určité propasti, nedostatečně pokrytá, pokryté oblasti, které zde vznikají, protože vlastně mm, na základě toho můžeme potom dělat analýzy samozřejmě, pokud máme dostatečná data. A v neposlední řadě se domníváme rovněž, že v každém takovém projektu nebo veřejné zakázce eh, je samozřejmě velice důležité posílit zapojení relevantních zúčastněných stran a jednotlivých subjektů. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Vy jste měla teďka dost zmátl, protože ty údaje, které jste nám dnes představil, se hodně liší od toho, co máme od generálního ředitelství rozvoj venkova. Například, co se týče ten single by, to znamená ta jedna jediná nebídka, tak my tady máme údaje týkající se Maďarska, Chorvatska a Polska, tak víme, že 55% všech tedy těch zakázek jde poté na jednu firmu. Vy samozřejmě máte asi delší databázy, ale nechápu, jak je možné, že tady ty údaje eh, se tak liší. Já si nemyslím, že to může být možné. Samozřejmě, že v posledních letech ehm, bojujeme s těmi to rozličnými údajemi, ale pan Valis nám to možná osvětlí. Prosím, máte slovo. Ne, ano, samozřejmě, to je jeden z velikých problémů, je obtížné analyzovat Eh, tato data, mm, jak už jsme se o tom zmínili, pokud jde o mm, veřejné zakázky. A to je pro nás zásadní. My potřebujeme data, data, proto bych rád poděkoval za tuto studii. My potřebujeme nezávislou studii založenou na kvalitních datech a ne pouze nějaký institucionální přístup. Právě proto je to důležité u těchto rozsáhlých projektů. Tato studie se zajímala o různé procedury, postupy, obecně řečeno s ohledem na veřejné zakázky. Komise samozřejmě rovněž má na své straně mnoho dát k dispozici, pokud jde o veřejné zakázky 14%, jak jsme řekli, tak tam skutečně to byl ten problém a financujeme asi 102, tyto projekty na úrovni 120 miliard eur, což je obrovské číslo. My musíme tyto prostředky využívat kvalitním způsobem. Účetní dvůr identifikoval mnoho problémů v této oblasti, pokud jde o využívání těchto finančních prostředků, takže je to zásadní problém. V této studii jste se rovně zaměřili na určité nedostatky, nesrovnalosti, ex ante hodnocení u mnoha projektů nebylo vlastně v souladu s tou údajnou přidanou hodnotou, kterou měl daný projekt přinést. Bylo tam mnoho různých eh, situací, kde jsme zjistili tyto obrovské nesrovnosti. Musí se to objasnit, udělat ex ante hodnocení, které musí být prováděno nezávisle. Nesmí tam být žádné politické vměšování, protože to právě potřebujeme u projektů, které mají přinést zásadní přidanou hodnotu. Proto je důležitá tato vaše studie. Nedostatečná implementace, opožděná implementace, možnost zlepšení všech těchto aktivit a přístupů. Všechny ty problémy, o kterých jste se zmínili, musíme analyzovat, musíme hodnotit, aby jsme se aby jsme zabránili u financování těchto infrastrukturních projektů těmto problémům teritoriální aspekty, které jsou rovněž důležité u všech těchto rozsáhlých mm. projektů infrastruktur nebo investice do infrastruktury, například to španělské metro a tak dále, zásadní projekty, to jsou veliké investice. Musíme zajistit u například těch železničních uzlů, železničního propojení a tak dále. My víme, že pak u těchto obrovských projektů i ty dopady, pokud se něco nepovede, můžou, může být obrovské. Musíme se podívat i na reakci občanské společnosti, spousta lidí nesouhlasí s některými projekty a tak dále. Environmentální aspekty musíme vzít v potaz i to, jak se na to dívá místní komunita. Některé se domnívají, že dané projekty by mohly by být kontraproduktivní pro mm, eh, místní komunity, že tam mohou být problémy spojené s ohrožením životního prostředí a tak dále. Čili je zásadní abychom eh, měli k dispozici nejkvalitnější možná data, optimalizovat data, podívat se na jednotlivé projekty podrobně, aby eh, tato data byla komparativní, aby byla kompletní, abychom ji mohli využít i do budoucna, abychom mohli srovnávat tato data. Vidíme, že jsou zde obrovské divergence Musíme zlepšit elektronické systémy, jež využíváme pro analýzu daných projektů, zlepšit přístup k těmto eh, projektům, k těmto datům, optimalizovat to, aby naši občané se na to mohli podívat. Tyto částky, tyto miliardy jsou, to jsou zásadní, obrovské částky, které pokrývají mnoho projektů, mnoho veřejných veřej, projektů ve veřejném zájmu, proto musí být tyto projekty maximálně transparentní. A řekl bych, že je zásadní podívat se i na kapacity jednotlivých členských států v oblasti řízení těchto investic, hodnotit tyto investice, hodnotit tyto projekty. Evropská unie může někdy poskytnout rovněž důležité, relevantní data, pomáhat členským státům, asistovat v rámci managementu kvalitu projektu. A transparentnost, no to je samozřejmě zásadní. To jsou obrovské projekty, které musí být dostatečně transparentní. Jsou do toho zapojeny různé instituce, ehm, Evropská unie, Evropský účetní dvůr musí mít dostatečný přehled, proto bych velice rád poděkoval za tuto studii. Děkuji Eh, za to, že jste poukázali na problém. Já samozřejmě těším se na poznámky ze strany kolegů, komentáře. Toto je tak užitečná studie, že si velice rád vyslechnu i názory ostatních kolegů. Je pro nás důležité v této práci pokračovat. Děkuji. Absolut, vielen Dank. Děkuji, děkuji mnohokrát. Chce k tomu ještě někdo něco říci? Pokud ne, tak bych ráda ještě jednou předal slovo oběma autorům studie. Vy jste se zaměřili na ty velké projekty nad 50 milionů euro. To znamená, že možná i tady vzniká trošičku jiný obrázek než u těch malých zakázek, protože 50 milionů euro to asi není přístupné asi úplně pro všechny společnosti a firmy. To znamená, že ano, poté se tady může říci, že to jsou pořád ty stejné firmy, které vlastně mohou stát za, takový tom, za, takový tom, za takovými velkými projekty. Takže máte slovo, prosím. Um. Yes, on that um, question of the ano, pokud je o ty jednotlivé rozdíly v těch datech a informacích, myslím, že to máme i v naší zprávě zmíněno. A já jsem o tom rovněž pohovořil. Naše analýza je založena na eh, datech, které jsme stáhli z portálu TED. A já doufám, že národní systémy veřejných zakázek eh, mají přesnější data k dispozici. A právě proto možná došlo k těmto rozdílům. DG Regio na Evropské komisi, já nevím teda všeho vycházeli, ale pokud je o národní systémy veřejných zakázek, tak by mě nepřekvapilo, když zjistíme, že tam jsou určité rozdíly, protože tento portál TT, to je v podstatě pouze taková platforma, která poskytuje tyto informace a původně měla analyzo, původně neměla nějak detailně analyzovat tyto, detaily tyto detailní informace. Zatímco národní systémy, aspoň věřím, že jsou vytvořeny takovým způsobem, aby mohly zaznamenávat jednotlivá data týkající se veřejných zakázek, těchto kontraktů, využívání finančních prostředků a tak dále. Důležité je zdůraznit i to, že ve více než 42 případech z těchto zadaných informací nám chyběly informace, základní informace, ty agregáty, které jsme vytvořili, proto teda jsou omezené agregované údaje. To bohužel musíme akceptovat v naší práci. Na straně 51 studie, prosím, abyste se na to podívali, tam můžete vidět jednotlivá čísla, je tam analýza, která se týká specifických prvků, jež chybí eh, v rámci dat portálu TED. Další bod, jestli dovolíte, asi jsem se o tom zatím nezmínil. V rámci portálu TED jsou tři typy zakázek, dodávky, služby a samotná práce. Ty dodávky, ty byly vyšší právě u těch kontraktů na základě jediné nabídky, zatímco ta poslední třetí skupina práce, tak ta představovala menší procento eh, všech eh, udělených zakázek nebo těch jednotlivých kontraktů. Děkuji. Děkuji a za komisi pan Denis, za generální ředitelství regionální rozvoj, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji, děkuji také pánům konzultantům za tuto velmi dobrou zprávu. Já si myslím, a v posledních minutách jsem tady opravdu zaslechl mnoho frustrace v souvislosti se schromažďováním údajů a v naší každodenní práci, ve chvíli, kdy tedy hodnotíme takovéto projekty, tak samozřejmě se potýkáme se stejnými problémy, tedy s údaji, které k nám proudí z různých kanálů. To znamená, že to je prostě každodenní boj, co se týče tedy zadávání údajů, které se týkají tedy také příjemců těchto prostředků, se ve snaze zajistit co nejlepší analýzu a hodnocení takovýchto projektů. Tak a teď co se týče doporučení. K těm se hned dostanu, ale ještě bych řekl jednu věc. Upozornil bych nebo vzpomín, vzpomněl bych na práci komise v souvislosti s EIB, to znamená s přípravou projektu. My tady máme tu iniciativu Jaspers, Máme tady tedy několik desítek lidí, více jak 40 lidí, kteří pracují v Evropské investiční bance a jsou zodpovědní tady za hodnocení eh, těchto projektů i v souvislosti tedy s těmi regulačními potřebami či požadavky a požadavky, které vychází eh, z práce evropských fondů a myslím si, že bylo opravdu vykonáno mnoho, co se týče té přípravy na projekty. Je to ne? samozřejmě dokonalé to není, ještě máme před sebou hodně práce, ale snažíme se. A dále, co se týče toho, co jsme právě viděli v této prezentaci, tak my jsme měli akční plán týkající se zadávání veřejných zakázek. Bylo to v podstatě vlastně, byl to akční plán kterým se, kterým se zabývalo několik generálních ředitelství. Poskytli jsme opravdu velmi mnoho informací jednotlivým členským státům. Byli jsme trošičku zklamaní ve chvíli, kdy jsme zjistili, že velmi málo členských států vlastně tyto informace používá nebo si je vyžádá, takže možná bychom se mohli zamyslet nad tím, jakým způsobem vlastně povzbudit členské státy, aby byly trošičku aktivnější, aby využili ty informace a údaje, které jim dáváme k dispozici. A co se týče těch doporučení samotných, tak já si myslím, že co se týče toho prvního doporučení, tak to je něco, co je součástí akčního plánu pro zadávání veřejných eh, zakázek. Ano, schromažďujeme údaje, provádíme studie a je to součástí naší každodenní práce ve chvíli, kdy hodnotíme velké infrastrukturní projekty, to znamená díváme se na opravdu na konkrétní projekty a hodnotíme jejich připravenost a co se týče schromažďování údajů eh, za účelem jaksi hodnocení té výkonnosti nebo výsledků, tak já si myslím, že v tuto chvíli nevím, jestli nastala ta správná chvíle. Myslím si, že to je možná ještě trošičku brzy. Myslím, že potřebujeme ještě trošičku více zkušeností, abychom eh, takovýmto způsobem mohli hodnotit. Co ještě těžší, dle mého názoru, je podívat se prostě na ty nedostatky v souvislosti s údaji TED. Protože tady samozřejmě ta, ten smluvní úřad nám poskytuje údaje nebo poskytují údaje do toho systému a v souvislosti tedy s těmi údaji, které se dostaly do databáze TED, tak já si myslím, že žádný evropský úřad by byl schopný v podstatě prověřit kvalitu všech těchto údajů. Stejně jak říkají IT profesionálové, ve chvíli, kdy prostě je vstupní informací odpad, no tak těžko z toho odpadu uděláte něco jiného než odpad. Já si myslím, že tady rozhodně potřebujeme něco lepšího, ale samozřejmě jde o ty smluvní partnery v členských státech, kteří musí prostě tu svou práci odvést trošičku lépe. A nakonec, abyste vlastně začali tím, že jste hovořili o těch různých rolích eh, různých zúčastněných stran. Vy jste hovořili, že je třeba posílit roli zúčastněných aktérů. Tady komise samozřejmě může vyzvat zúčastněné strany, musí, může povzbudit, ale právě na národní a regionální úrovni je třeba odvést ten největší díl práce tak, aby se zajistilo, že prostě tady ta účast bude kvalitní. Eh, posílit regulační rámec všechny projekty eh, podporované EU musí plnit eh, požadavky nastavené eh, v tuto chvíli v těch aktuálně platných regulačních rámcích a poté samozřejmě je třeba zjistit, zdali opravdu členské státy jednají v souladu s existujícími nařízeními. Takže nevím, do jaké míry a, a směrnicemi nevím, do jaké míry budeme moci ještě pozměnit ten regulační rámec v tomto smyslu. Myslím si, že to je velmi užitečná studie, velmi dobrý podnět k zamyšlení. Je mi velmi líto, že jste byli také tak frustrováni v souvislosti tedy s údaji, eh, které jste se chromažďovali. Ale myslím si, že i přes tyto složitosti a vlastně omezení, která vychází z tohoto schromažďování údajů, tak si myslím, že ta studie nabízí opravdu mnohé, co nás může vést k zamyšlení. Tak, já jsem ničemu nerozuměla. Já jsem nerozuměla hlavně tomu, proč studie generálního ředitelství Regio k tomu stejnému tématu se tak hodně liší s výsledky té studie, která byla dnes představena. Já jsem také nepochopila, proč ty eh, schromažďované údaje nejsou lepší. Nechápu, proč nejsou lepší, proč nemáme tady jasně nastavená eh, pravidla, anebo jsme prostě příliš hloupí na to, abychom eh, těm číslům rozuměli, v čem spočívá ten problém problém, prosím vás, vysvětlete mi to. Já tomu prostě nerozumím, nevím, v čem to spočívá, já jsem úplně nespokojená s tím, o čem se zde dnes bavíme. Musím také říci, že ve chvíli, kdy se podíváme na to obrovské množství peněz. Podívejte se, úspěch EU v rámci vnitřního trhu a transparentních postupů, no tak já tady v tuto chvíli mám opravdu špatný, špatné svědomí z toho, co má být tady transparentní jednání. To je naprosto katastrofální situace v souvislosti s těmi údaje, ale samozřejmě pokud na to chcete reagovat, já budu jedině ráda. Prosím, řekněte k tomu něco. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím na to zareagovat, snad budu úspěšný, možná ne. Co můžeme udělat? Protože my jsme tuto zprávu obdrželi teprve nedávno, takže já si myslím, že je třeba podívat se tedy na ty údaje, které obsahuje tato zpráva. My to samozřejmě srovnáme s těmi údaji, které jsme připravili my a podíváme se na to, zdali můžeme jak si identifikovat nebo zdůvodnit, proč se tyto údaje od sebe tak liší. V tuto chvíli myslím si, že na vaši otázku nemohu odpovědět. Samozřejmě, že eh, můžeme provést analýzu těch rozdílností a snad se nám podaří tedy zjistit, v čem ty rozdíly spočívají nebo proč jsou ty údaje tak eh, odlišné. A dokonce jsem si všimnul, že i ta adresa nebo ten e-mail vlastně v té prezentaci nebyl správný. Eh, takže v tuto chvíli vám chci říct, vám nemohu odpovědět na vaši otázku, my si to ale samozřejmě zanalizujeme, eh, stanovíme si to jako úkol a až budeme mít nějakou odpověď, tak vám dáme vědět. Co se týče studie generálního ředitelství Regio, tak já jsem si to sama vyhodnotila a tady v této studii se hovoří o uh, eh, direct uh, eh, wood pinning a tak. A tady vlastně ta studie dochází k úplně jiným závěrům i u těch konkrétních států, například Maďarsko, Polsko. A tady já bych chtěla vědět, nebo chtěla bych, aby mi někdo vysvětlil, v čem spočívají ty velké rozdíly, protože já se nebo tedy přece tady potřebujeme nějaké odůvodnění, samozřejmě dobrou eh, jaksi eh, reakcí nebo dobrým závěrem je to, že, že vidíme, že si minimálně čteme to, co dostaneme do rukou, ale přece musí existovat přeci nějaké vysvětlení, proč v některých členských státech u, u poloviny tě, toho zadávání zakázek máme prostě u poloviny vždycky ty stejné firmy. To přece není. Protože samozřejmě můžeme říct, ano, podíváme se na to, možná, že tady eh, se nám tady podaří najít nějakou uh, odpověď, ale já se, já se vám omlouvám. Podívejte se, to už je něco, co už jíme poměrně dlouho, tak snad byste k tomu mohl říct něco víc, ne? Děkuji, paní předsedkyně. Jak jsem již řekl, tuto zprávu jsme právě obdrželi, ještě jsme neměli ani možnost srovnat údaje této zprávy s údaji a výsledky, které máme my. To je přesně to, čemu se musíme začít věnovat. To znamená, že v tuto chvíli já vám opravdu nemohu vysvětlit, proč jsou tady takové rozdíly. Proč tady ten podíl té jedné nabídky eh, u některých členských států je tak odlišný eh, v souvislosti tedy s výsledky těchto dvou studií, ale já vám na to v tuto chvíli opravdu nemohu odpovědět. Je mi to velmi líto, musíme ale vykonat dobrou práci. Souhlasím s vámi, že je třeba zajistit co nejvyšší úroveň transparentnosti. Potřebujeme také naschromáždit prostě dobrou množinu dobrých kvalitních údajů a potom potřebujeme, potřebujeme řádně porozumět tomu, co se vlastně in situ děje. Ale v tuto chvíli, v tuto chvíli já vám prostě odpověď nedám. Omlouvám se, musíme si to prostudovat, musíme to zanalizovat, musíme, podívat na, musíme se podívat na tuto studii, srovnat to s těmi našimi výsledky a poté vám budu k tomu moci si něco říci. A kdy, kdy budeme mít tu možnost vás laskavě pozvat příště, abyste nám na to odpověděl? si myslím, že to bude pár týdnů trvat. E, možná dva, tři měsíce. Takže já si myslím, že v prvním čtvrtletí příštího roku. No, tak my si počkáme, eh, v březnu se tedy k tomu ještě potkáme a chci od vás vědět, zdali na základě vaší zkušenosti, a protože vy to přece odvětví znáte, to znamená, zdali na základě vaší zkušenosti současný regulační rámec je dostatečný, protože tady přece existuje nějaká jaksi povinnost notifikace oznamená, oznámení, vy přece víte, jak to funguje a, a uvidíme. A nebo nám to bude všechno jedno. Já si myslím, já si myslím, že tady máme takové různými směry jdoucí síly. To znamená, že chceme zajistit eh, absolutní transparentnost, to znamená mnoho informací, ale mnoho informací znamená samozřejmě také velmi mnoho překážek a velmi velká zátěž prostě na příjemce, zároveň také na členské státy, proto aby byly provedeny analýzy a na druhou stranu chceme vše zjednodušovat, to znamená, eh, chceme zajistit, aby ty pravidla byla co nejjednodušší a ve chvíli, kdy budou pravidla jednoduchá, tak by mělo být také jednodušší se těmito, mělo by být jednodušší se to pravidly držet. Já si myslím, že spousta věcí tady vlastně vychází z dobrovolné iniciativy. Neexistuje tady ta povinnost, povinnost eh, předkládat nebo odesílat informace. Obyčejně ty informace získáváme na základě přesvědčení nebo prostřednictvím různých technik, to znamená eh, prostřednictvím setkávání odborníků, to znamená, máme různé způsoby získávání informací. Ale já si v první řadě nemyslím, že tady potřebujeme zavést nějakou novou povinnost oznamovat nebo nějakou novou povinnost reportingu v tuto chvíli. To znamená, že bychom mohli vědět daleko více, když bychom chtěli vědět více, ale nevypadá to, že bychom chtěli vědět více. Já mám opravdu špatný dojem, že tady máme prostě opravdu velmi mnoho fondů, které vlastně v tuto chvíli podléhají také velké náklonosti korupci. To znamená, že tady asi se nechceme dívat úplně všem eh, pod prsty, ale musím citovat kolegu Valiho. Ale to, co je vyčítáno EU, to je přesně to, proti čemu musíme vystoupit a musíme se zas, zasadit o to, aby tady ta transparentnost byla vyšší. A o to nám jde. Teď my se ještě uvidíme v březnu, my na to nezapomeneme. A eh, chtěla bych ještě jednou dát slovo autorům zprávy, jestli by k tomu nechtěli něco dodat. Prosím, máte slovo. Děkuji. Tady to důležité je následující. Samozřejmě musíme vycházet z těch údajů. To znamená, jaké údaje použilo DG Regio, jakou metodologii použilo při jejich zpracování. Například my jsme používali údaje TED a prostřednictvím nich jsme nemohli extrahovat specifické fondy. To znamená, ono vám to jenom řekne, zdali tady v tom projektu jsou EU peníze nebo ne, ale už vám to neřekne, z jakého fondu. To znamená, že tady bychom museli porovnat ty metodologie, které byly použity jak v DG Regio, tak u nás, tak, abychom mohli například identifikovali nebo zjistili, zdali jsme se dívali opravdu na stejnou skupinu smluv protože v tuto chvíli, v této fázi, my vlastně nevíme, jestli tady porovnáváme stejnou množinu informací. Takže to je asi důležité. Protože pokud oni použili jinou metodu, eh, tak, eh, nebo to mohli nějakým lepším způsobem vymezit, no tak v tom asi spočívá to jádro pudla. No tak tomu <laughs> já samozřejmě rozumím, ale teď my tady se zabýváme tou stejnou otázkou, kolik firem se účastnilo eh, jaksi tě toho zadávání veřejných eh, zakázek a přesně o to jde. To znamená, že přesně nám o to šlo, ty stejné otázky jsme položili vám i generálnímu ředitelství, došli jsme k úplně jiným závěrům, ale s těmi výsledky, které v tuto chvíli máme dispozici, s tím nic neuděláme. To znamená, že buď to tady došlo k nějaké chybě, já si nemyslím, že u stejné skutkové podstaty můžete dojít k tak odlišným výsledkům. To je prostě v rozporu s mými zkušenostmi dosavadními. To znamená, že pokud vy byste chtěl eh, jaksi nějak eh, k tomu přispět k osvětlení, tak já budu samozřejmě velmi ráda. Já jsem v každém případě velmi rád, že že ta studie v podstatě upozorňuje na důležitost přeskumu a kontroly těch údajů. A já si myslím, že náš náš výbor je tady právě proto, aby vrhl nové světlo na tuto skutkovou podstatu, protože hovoříme tady o velké infrastrukturní projekty, které probíhají po dobu mnoha let a stojí mnoho peněz a jejich, jejich se účastní opravdu mnoho eh, firm. To znamená, jde o to, zdali tady ti první nabízející, kteří se účastnili celého toho eh, procesu, zdali tyto první nabízející například eh, opravdu se nepodílí na nějakých korupčních postupech. To znamená, že je velmi důležité, aby tedy to bylo všechno přeskoumáno a o to eh, nám jde, abychom tady měli spolehlivé údaje a abychom byli schopni také třeba v tuto chvíli vysvětlit, proč ty údaje z DG Regio a z této zprávy jsou opravdu takto odlišné. Ale samozřejmě bez takovéto debaty se prostě budou stále dělat ty stejné chyby, proto je velmi důležité, abychom měli více informací a abychom tady prostě eh, to osvětlili. Děkuji, děkuji také paní předsedkyni, že se tomu tak detailně a konkrétně věnuje v, v pos, i v posledních tedy několika letech a jsem rád, že tedy také neustále panuje dostatečný zájem o toto téma. Ano, ano, ano. My to tedy odložíme v tuto chvíli na březen a budeme doufat, že v březnu se to trošičku osvětlíme. Prostě se tomu nechceme eh, eh, vyhýbat, protože tady jde opravdu o extrémně důležitou věc, protože vlastně jde o to zjistit, jak náš vnitřní trh v oblasti zadávání veřejných zakázek funguje. Prostě to potřebujeme vědět. A tím tedy jsme skončili tento bod pořadu jednání. Nevím, jestli je tady už pan generální eh, tajemník, ale pokud ne, tak vlastně skončíme a počkáme si na něj. Budeme pokračovat bodem 4, to je udělení absolutoria Evropského Evropskému parlamentu. Vítám vicepředsedu Sasoliho, který za to zodpovídá. Také vítám generálního tajemníka Vele, potom pana Kalvina. A v zastoupení eh, pana Russo, který nemohl přijít, protože je nemocný, tak zde máme paní Čipriany, eh, které hned dám slovo a ona představí příslušnou kapitolu účetního dvora. Zároveň také chci přivítat um, skupinu návštěvníků z Nigeru a eh, pobřeží Slonoviny. Vítejte tedy mezi námi, je nám velkým potěšením, že jste přijeli a doufám, že pro vás bude zajímavé eh, podívat se na to, jakým způsobem udělujeme absolutorium. Slovo má paní Cipriány, prosím. Děkuji. Jmenuji se Chiara Cipriani. Vedu kabinet panu Rusovi omlouvám pana Russo. Nemohl se účastnit dnešního slyšení, protože má eh, nějaké srdeční potíže. Představím tedy kapitolu 10 výroční zprávy Evropského účetního dvora vyhodnocení administrativních výdajů, konkrétně tedy eh, výdajů Evropského parlamentu. Hodnocení soudu ve výroční zprávě 2017 je pozitivní a Výdaje na ehm, administrativu nejsou ovlivněny nějakou materiální mírou chyb. Identifikovali jsme hm, odhadovanou míru chybovosti na 0,5 Toto hodnocení vychází z vzorku 55 transakcí, z nichž 11 se týká Evropského parlamentu. Objevili jsme čtyři z transakcí, které byly testovány, které vykazovaly chyby. E, dohromady tam bylo sedm chyb různých typů. Mezi nimi jsme e, objevili jednu kvantifikovatelnou chybu, která se týkala e, proplácení výdajů skupin návštěvníků, které neměly tento nárok. Šest nekvantifikovatelných chyb zahrnují slabiny, které byly identifikovány v řízení eh, zadávání tendrů, při nerespektování zásady analyty a za také nedostatečných kontrol ex ante a um, ex post, co se týče faktur a výdajů. Eh, proto konkrétně doporučujeme Evropskému parlamentu, aby zlepšili eh, orientační vodítka pro um, úředníky, kteří eh, se tímto zabývají, ohledně kontrol eh, u výběru a zadávajících kritérií pro eh, tendry v kontextu přeskumu finančního nařízení. Tady například upozorňuji tedy na potřebu revidovat pravidla, která se vztahují na přijímání skupin návštěvníků. Je potřeba posílit řízení pro poskytování prohlášení, tedy o výdajích v těchto případech. Také jsme vyhodnotili follow-up eh, ohledně všeobecných doporučení, která jsme předložili ve výroční zprávě v roce 2014. Tam bylo doporučení ohledně platů a rodinných příspěvků. To bylo respektováno ve většině případů tedy. Eh, ohledně doporučení z roku 2014, které se týkalo posílení kontrol ohledně nákladů a jejich proplácení a respektování adekvátních ehm, Eh, pravidel veřejných zakázek ze strany evropských politických stran. Zde zatím jsme nemohli mm, stanovit, že došlo k pokroku. Paní předsedkyně, pane zpravodaji, vážení členové tohoto výboru, rádi zodpovíme na jakékoliv otázky a poskytneme vyjasnění. Děkuji za pozornost besten Dank. Wir fangen an mit dem Kollegen. Děkuji mnohokrát. Eh, teď dáme slovo panu Sasolimu. Eh, ale děkuji také celému týmu, který se věnuje eh, tomuto tématu na Evropské, v Evropském parlamentu. Děkuji také generálnímu tajemníkovi, který odpověděl na 61 otázek. Pane Sasoli, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dámy a pánové. Hovoříme zde o udělení absolutoria z roku 2017. Já budu stručný. Eh, pokusím se poskytnout co nejvíce informací. Měli jsme 1,9 eh, milionů, 90 z nich se využilo korektně, pouze 1% bylo vymazáno. Eh, umíte si tedy asi představit, že byla poměrně dobře odvedená práce, i co se týče prognóz ohledně rozpočtu a skvělé implementace eh, ze strany Evropského parlamentu. Eh, potom máme také otázku předfinancování na konci roku. Tam šlo asi o 45 milionů pro projekt CAP. Tahle operace byla schválena rozpočtovým výborem a došlo vlastně k, mm, bylo možné ušetřit 8,3 mm, na úrokových mírách a tak dále. V roce 2000 eh, 17 jsme tedy pokračovali i v politice pro budovy a spolu s vnitrostátními eh, úřady, eh, které eh, jsou zde přítomné, se nám podařilo dostat pod kontrolu situaci zejména v Bruselu. Tady máme například ulici Virc, která už je dostupná pouze pro pěší, nikoli pro automobily, protože jinak by to znamenalo bezpečnostní riziko. Vůbec jsme zvýšili celou eh, bezpečnostní situaci eh, týkající se eh, budov Evropského parlamentu. Máme posílené bezpečnost, bezpečnost v budově Altiero Spinelli. Například máme nyní ehm, službu poskytovanou převo, poskytování převozu poslanců in-house, to znamená, jsou to všechno zaměstnanci Evropského parlamentu. A 116 z nich bylo tedy zaměstnáno, e, proběhly k tomu tendry nebo zadávání veřejných zakázek. E, potom práce na budově KAT probíhají nadále bez větších problémů v tuto chvíli. Máme zprávy e, v tom smyslu, že náklady budou pod těmi 34 miliony, které schválil rozpočtový výbor. Díky těm pracím by se nám mělo podařit mít lepší prostory, e, větší počet e, kanceláří. E, podaří se nám také zlepšit situaci ve Štrasburku, kde Eh, v tuto chvíli, jak poslanci, tak jejich asistenti mají opravdu velmi omezené prostory, což určitě um, omezuje i jejich práci. Um, potom jsme otevřeli budovu Martens, která nám poskytuje tedy nové možnosti. To je tedy už v Bruselu a i zde tedy máme um, nové kanceláře, nové prostory. Kromě toho upozorňuji na to, že máme více zaměstnanců, více asistentů, eh, více administrátorů a samozřejmě musíme nabídnout prostory, kde, odva- kde, kde můžou odvádět svou práci, co se týče eh, počítačových prostor, kde eh, testujeme nové pilotní projekty, například v GD Altec, tam máme skvělé výsledky. máme také, nebo vyvíjíme nový eh, koncept mobility, mm, že si v podstatě sebou přenášíme kanceláře. Jak by měly být vybaveny naše kanceláře? I zde existuje nový pilotní projekt, který se týká pracovních možností pro poslance. Tady jde třeba o malé mm, zasedací prostory, zasedačky 8, pro 8 až 10 lidí. Eh, tyhle ty malé zasedačky eh, předpokládáme tedy pro mm, setkání s hosty, kterých není velký počet, je tam často v blízkosti i malá kuchyňka a zatím ty zkušenosti s tím jsou velmi dobré. Eh, kromě toho jsme také odstartovali dialog o tom, jak nějakým způsobem efektivně nahradit starý nábytek efektivnějším moderním novým nábytek. Místo nákupu eh, se teď ehm, tedy eh, vydáváme cestou leasingu. Eh, tak potom i náklady tedy na náhradu toho starého nábytku bude poměrně neutrální, co se týče tedy rozpočtových výbajů. K tématu transparentnosti. No to je otázka, která, kterou se dlouho zabývala pracovní skupina. K tomu zaznělo řada otázek i k těm všeobecným nákladům. Je specifická pracovní skupina pro revizi AGEA. A pro zodpovězení otázek, které se týkají rozhodnutí rozpočtu a které tedy specificky eh, se týkají o konto proplácení eh, tedy nevynaložených nákladů a já jsem tady předložil jeden konkrétní návrh, který vlastně navrhuje eh, systém, kdy se to vlastně všechno bude buď proplácet na základě eh, skutečných nákladů, a nebo na základě tedy toho systému, který jsem navrhoval, ale eh, bohužel tenhle ten návrh neprošel a já jsem potom tu eh, pracovní skupinu opustil a kolega, který mě nahradil, eh, mm, zastává jiné stanovisko. Takže to, co nakonec podpořila většina vicepředsedů, nyní Eh, jde na plenárku. A eh, ty, ty pozice tam vlastně tedy um, nenalezly většinu. Nyní k tomu integrativnímu eh, důchodovému fondu. Tam k tomu padlo rozhodnutí už před téměř deseti lety a předsednictvo stanovilo, že předsednictvo nese nebo ponese zodpovědnost za to, aby tento fond nahradilo ve chvíli, kdy ten fond už nebude schopen eh, unést eh, sám náklady. Je tedy pravděpodobné, že v roce 2024 tento eh, fond doběhne a my potom v, Evro- v parlamentním rozpočtu musíme předpokládat um, zdroje na to, abychom mohli převzít náklady které jsme se tedy zavázali k tomu, že převezmeme. Zatím tedy na předsednicku zaznělo několik možných návrhů, řešení, u nichž doufáme, že se nedostanou až k soudnímu dvoru. Doufáme, že tedy e, to projde. Téma APA, tady také hledáme pragmatické řešení, které by nám mělo umožnit vyřešit otázku akreditovaných asistentů kteří i přes angažmá, které trvá už dvě legislativní období, neplní tedy e, ty požadavky těch e, deseti let proto, aby mohli mít nárok na e, penzijní fond. A teď tedy opravdu je potřeba, abychom nalezli nějaké pozitivní řešení. Co se týče stážistů, i na tom pracujeme. To eh, všeobecné nařízení musí vypadat tak, že stážisti musí být eh, oceněni za svou práci. Musíme taky stanovit eh, přesné časové vymezení doby stáže a také prodloužení, možného prodloužení stáže. Musí být jasné, že stážista má atypickou eh, parlamentní smlouvu jako náhradník eh, parlamentního asistenta. Takže to je z mé strany vše a já vám děkuji za pozornost. I já vám děkuji za pozornost a hned předávám slovo dále. Ano. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že eh, příslušný vicepředseda to velmi dobře shrnul, takže to nemusím opakovat. Ehm, jenom jednu takovou připomínku v roce 2017 to byl rok, kdy jsme zkrátili celou řadu míst. 17, ehm, ehm, tedy eh, jsme zredukovali 16, to bylo 16 ehm, bylo redukování běžné a potom také jsme museli redukovat v politických eh, skupinách. Takže to byl poměrně významný faktor který jistě ovlivnil i naši práci. Já tedy eh, děkuji ehm, účetnímu dvoru, že vlastně eh, poukázal na to, že eh, míra chybovosti je pouze 0,5 Ano, měli, snížili jsme počet zaměstnanců, řekněme, že tam vlastně bylo i jakýsi gentleman's agreement a teď přišel pan Calvin, který předloží také svoji zprávu. Prosím. Vážená paní předsedkyně, mm, Vážení poslanci a poslankyně, děkuji za příležitost představit mm, svou výroční zprávu za rok 2017. Finanční nařízení požaduje, aby interní auditor předložil e, instituci výroční zprávu, která mm, poukazuje na počet a typ interních auditů, které byly provedeny, doporučení, která v nich tedy e, zazněly a jaké kroky následovaly. Tady tedy budu hovořit o činnosti interních auditorů v roce 2017. Oddíl 2 zprávy popisuje um, misi um, naší služby interního auditu, jak jsme organizováni. Připomíná nezávislost interního auditora e, při e, provádění auditů, to je garantováno evropskou legislativou. A je to také v chartě interního auditora tam, kde identifikujeme příležitosti nebo nedostatky. Eh, interní audit poskytuje managementu doporučení ve formě eh, navrhovaných kroků. Snažíme se dojít eh, dohody s managementem o tedy konkrétních krocích a načasování. Oddíl 3 popisuje auditní práce, která proběhla v roce 2017, vysvětluje, že interní auditor um, předkládá výroční pracovní program, který vychází se systému, z vyhodnocení systému rizika pro celou organizaci. Potom samozřejmě máme oblasti vysokého rizika, které potřebují, um, aby, se jim byla, aby jim byla věnována maximální pozornost. Takže k roku 2017 Eh, za prvé organizace eh, pozvánek novinářům, to je součástí eh, naší víceleté auditní strategie v sektoru komunikací. Mm, tady jde o pozvánky na plenární zasedání a specifické události jak v Bruselu, tak ve Štrasburku. Týká se to tedy podpory šíření parlamentních aktivit v médiích Tady šlo o zhodnocení schody s procesem eh, tedy organizování eh, návštěv eh, a s regulačním rámcem a vyhodnotit efektivitu a účinnost tohoto procesu. Zde bylo tedy možné ještě vylepšit kontrolu ve čtyřech oblastech. Posílení rámce pro posílení Mm. ujištění, že proplácení nákladů novinářům je v souladu se skutečnými náklady, ke kterým došlo, zlepšení efektivity eh, účtu Impressed, tím, že se tam dělají platby eh, bankovním převodem a to bude povinné. A potom máme eh, orientační vodítka pro zvaní eh, novinářů, tak aby došlo tedy k většímu šíření a vyhodnocení eh, efektivity, úspornosti celého toho procesu. Potom mm, co se týče vůbec DG pro komunikace, tam je sedm kroků, které mají zlepšit tyhle ty oblasti. My máme střednědobou strategii pro auditování všech zásadních procesů. Provedli jsme první se dvou auditů um, individuálních náruků um, podle um, eh, pracovního eh, tedy eh, statutu zaměstnanců. Tohle to se tedy konkrétně týkalo cestování a denních výdajů. Měli jsme za účel tedy zkontrolovat schodu rozhodnutí s se stanovenými nároky. Opatření, která podniklo, eh, DG, které podniklo DG Personnel pro zjednodušení rozhodovacího procesu, na to, jsme taky, to bylo pozitivní. A potom eh, je ještě potřeba řešit oblasti v následujících oblastech, zlepšení kontrolního prostředí a metodologie kontrol, specifická specifická řízení pro zprávu a kontrolu eh, nároků při cestování a denních výdajů. Mm, tam zejména je potřeba eh, dokumentovaného ehm, zdůvodnění a řešení nedostatků eh, podkladových dokumentů a potom máme specifická řízení, která se týkají výroční eh, plošné eh, cestovní eh, dotace, kde mm, audit zjistil možnost být vystaveny tedy potenciálním chybám. Ale potom jsme měli audit v oblasti zadávání veřejných zakázek v oblasti externích překladů. Tady té šlo tedy o to, nakolik se plní eh, pravidla zadávání veřejných zakázek a za druhé zjistit, zda implementace těch rámcových smluv je dostatečně kontrolována a zajišťuje technickou kvalitu překladů. Audit potvrdil eh, zaměření DG eh, Translation na zajištění schody s mm, pravidly a smluvními ustanoveními, co je potřeba zlepšit. Opatření na eh, zlepšení organizování eh, procesu zadávání veřejných zakázek, včetně eh, dobrého časového načasování žádostí pro dodatečné informace a zlepšení hodnocení. Zlepšení kritérií pro zadávání, zejména tedy co se týče kvality, opatření pro podporu externích společností v tom, aby zlepšili kvalitu překladů, eh, včetně prostřednictvím verifikace ex post. A potom eh, eh, zlepšení spolehlivosti výpočtů reálných nákladů externích překladů. Podle strategie interního auditu pro informační systémy Zásadním úkolem tedy bylo auditování decentralizovaných eh, aktivit informační technologie. auditní, eh, hlavní auditní cíly byly poskytnout ujištění o efektivnosti decentralizovaných informačních eh, systému při plánování, poskytování, udržování a podporování řešení informačních te- komunikačních technologií. Tam jsme se zaměřili na vzorek generálních ředitelství. A za druhé vyhodnotit roli DG ITech při vykonávání decentralizovaných funkcí IT. Zjistili jsme, že decentralizace aktivit IT klientským DG napomohlo zlepšení reakce schopnosti na eh, požadavky. Ty decentralizované jednotky eh, postupně dozrávají, zlepšují své operace a poskytují efektivní mm, podporu a údržbu. Abychom tedy dosáhli plných výhod decentralizace navrhujeme následující. Posílení monitorování rozpočtu, který je přidělen iniciativám ICT, tak jak se to koordinuje podle programu IT. Eh, zlepšení ujištění, že iniciativy IKT se poskytují včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě a tedy samozřejmě také podle rozpočtu, který byl přidělen. Eh, zlepšení eh, kontroly decentralizovaných jednotek a validování nových eh, softwarů, A kromě toho nyní se tedy zaměřujeme na smlouvy, které se zaměřují konkrétně na to, co má být poskytnuto. Podnikli jsme také dvě, mm, dvě takové poradní aktivity, které vždy probíhají na žádost daného DG. Za prvé se to tedy týkalo návrh DG Communications pro revidovaný, eh, revidovanou nomenklaturu rozpočtu pro své aktivity. Tam eh, byla, eh, byla celá řada rozpočtových operací, pouze několik z nich ale bylo eh, v, tedy napojeno na komunikační aktivity. Šlo tam tedy o sjednocení nomenklatury. Nám šlo tedy o to, abychom podpořili DG a udělali, předložili jsme čtyři doporučení ohledně prezentace, předložení komunikačního plánu každý rok, identifikování technických výdajů a e, podávání zpráv o plných nákladech. Druhý e, konsultující tedy úkol se týkal nákupu nebo politiky nakupování pro e, knihovnu a předplatitele knihovny. Zase jsme předložili šest doporučení pro knihovnu, Um, pro konkrétní specifikace, získání zpětné vazby od eh, konečných uživatelů, posílení analýzy, statistiky a eh, klasifikování uživatelů a produktů a předpokládání služeb takzvaně on demand. Podle follow-upu schválených aktivit zpráv Interní audit validuje status všech otevřených kroků, které už měly eh, proběhnout. Dva audity v roce 2017 se tedy týkaly validace 70, 71 eh, otevřených aktivit, z nichž tedy interní audit uzavřel 34. Pokrok všech dalších kroků umožnil snížit eh, eh, zbytkové riziko se závažného na eh, střední. Tedy to významné riziko potom u těch otevřených akcí spadlo z 26 na 11 a žádné otevřené aktivity nebyly v té nejvyšší rizikové kategorii. Pokud je audit z roku 2017, tak to byl především audit, který se týkal údržby budov, eh, o různých obnov této oblasti údržby. Pokračovali jsme i v roce 2018. 12.10.2018 byla tato zpráva přijata a jsou zde zahrnuty všechny aktivity, hlavně aktivity za rok 2018. Výroční zpráva popisuje implementace vnitřního auditu, vlastní program pro zajištění kvality, zlepšení v této oblasti, jsou zde profesionální standardy, které vyžadují hodnocení externího hodnotitele a kvalifikované nezávislé revize každých pět let. Za rok 2016 máme zároveň určité hodnocení hovoří se zde o nejvyšší úrovni eh, udržování těch nejvyšších norem profesionálního charakteru. A rok 2017 jsme se zaměřili na implementaci dalších zlepšení. V části 4 této zprávy hovoříme o auditním panelu, který poskytuje kontrolu rizik a kontrolních procesů, které provádí management a zároveň vysvětlím, jakým způsobem je struktura a funkce tohoto panelu v souladu s nejlepší osvědčenou praxi. V části 5 jsou závěry této zprávy a vysvětlujeme, jak aktivity z roku 2007, které se za, za eh, měřili na poskytování zajištění plnění podmínek jsou v souladu se zdravým řízením finančního charakteru, především pokud jde o efektivitu, účinnost zprávy, řízení rizik, kontrolních procesů a to v různých operačních oblastech. Interní auditor potvrdil to, že jeho nezávislost Eh, nebyla žádným způsobem v roce 2017 kompromitována či ohrožena. Na závěr bych rád poděkoval členům auditního panelu a generálního tamníkovi za podporu a poskytnutí poskytnutí poradenství v roce 2017 a zároveň poděkoval za úžasnou spolupráci interního auditu, která byla zprostředkována všemi jednotlivými autorizovanými odděleními. Děkuji. Děkuji vám srdečně a paní Schmidt, paní zpravodajka má slovo. Děkuji. Po takové množství chvály ze strany generálního tajemníka. Eh, já tady přebírám slovo. Já jsem se vydala tedy tím směrem, že jsem se chtěla setkat se všemi možnými zástupci různých generálních ředitelství. Chtěla jsem se s nimi všemi setkat osobně a v tuto chvíli mohu říci, že kohokoliv jsem oslovila, byl připravený nebo připravená se se mnou tedy setkat, odpovídat i na prvoplánově hloupé otázky a ať jsem byla, kde jsem byla, byla jsem skoro všude, tak eh, jsem byla součástí velmi otevřeného dialogu a ptala jsem se opravdu na všechno, včetně toho, jakým způsobem se má postupovat, jakým způsobem fungují různé věci a vždy jsem byla minimálně vyslyšena, bylo mi nasloucháno. A mm, bylo mi také tedy umožněno podívat se na všechny ty budovy do sklepu, stropů, do podkroví, na střechu, což je tedy pro mě zcela jasný signál toho, že nikdo, s kým jsem hovořila, přede mnou nic neskrýval. Takže v každém případě opravdu velká chvála na všechny, na všechny eh, spolupracovníky opravdu mě to těšilo. A jak jsem se teď tím vším prohrabávala, ať jsem chodila, kde jsem chodila, tak samozřejmě jsem občas narazila i na věci, které třeba nebyly úplně dokonalé, ale hodně se to všechno točilo okolo toho kom- konceptu bezpečí, bezpečnosti. V tuto chvíli vím, že bylo učiněno mnohé pro navýšení bezpečnosti těchto budov a pro mě jako jednotlivce a poslankyně a i v souvislosti s tím, co jsem slyšela od různých kolegů a asistentů, tak v tuto chvíli si nemyslím, že tady existuje nějaká jaksi ucelená strategie, bezpečnostní strategie. I když tady máme ten bezpečnostní kód žlutá, tak vlastně v tuto chvíli můžete vjet do garáže, i když u sebe nemáte beč anebo vynětu. Takže e, podstatě eh, ve chvíli, kdy tedy k něčemu takovému dochází, tak si myslím, že je to něco, co si zaslouží rozhodně přeskum a dělám si trošičku obavy. Máme různé jaksi eh, chodby, které jsou zpřístupněné návštěvnickým skupinám, ale občas mám pocit, že ty hordy návštěvníků, které zaplavují štrasburskou budovu, jsou trošičku pro mě jaksi eh, nekontrolovatelné. Eh, další věc, kterou jsem se zabývala, byla, byly řidiči nebo mobilita, to znamená i ta, ta snaha eh, přechodu na hybridní vozy, anebo Například se, jsem se zabývala i otázkou v pod, eh, zaměstnávání vlastních řidičů a já jsem se ptala, proč to všechno je tedy organizováno tak, jak je ale musím také říci, že si myslím, že rozhodně si myslím, že se ta situace celkově zlepšila od té doby, co jsou vlastně řidiči opravdu zaměstnáni přímo parlamentem. Jsou vždy milí, opravdu velmi slušní. Myslím si, že tady nebylo zaznamenáno vůbec nic negativního, na co bych mohla poukázat. A dále, otázka, která mi byla položena, a ne. Tak když jsem před pěti lety poprvé vstoupila do Evropského parlamentu, tak jsem se hodně divila, že je tady fitness centrum, že jsou tady potraviny a tak další. Nicméně otázkou je, jakým, eh, s, s, jakým způsobem k tomu přizpůs, přistoupíme do budoucnosti. Například potraviny už tady vůbec nejsou, tak se ptám, jestli už tady někdy nebudou, anebo budou někde jinde. To je něco, nad čím bychom se rozhodně měli, nad čím bychom se měli zamyslet vnímat i v souvislosti s bezpečnostním aspektem. To znamená, potřebujeme potraviny, nepotřebujeme potraviny. A co se týče IKT, informačních komunikačních technologií, já stejně jako mnoho mých kolegyň a kolegů používám Apple, to znamená, že velmi často narazím narážím na mnoho překážek, to znamená, není možné, aby na svém eh, MacBooku si mohla přečíst eh, své zprávy. To nějakou dobu šlo, potom to nešlo, potom po mně někdo chtěl token, potom zase ne, takže prostě všechno tohle, co se týče informačních a komunikačních technologií, no prostě se to komplikuje a ty já samozřejmě vím, že lidé IKT jsou opravdu takovou velmi speciální sortou lidí, nechci samozřejmě kritizovat, ale musí odvádět samozřejmě velmi specifickou práci, ale já bych byla ráda, kdyby i zaměstnanci v tomto oboru, kteří tady u nás eh, pracují, byli trošičku lépe proškoleni, abychom zcela jasně věděli, co můžeme, co nemůžeme, aby to prostě lépe fungovalo. To znamená, že IKT teď eh, nezávisle tedy na hybridních eh, komputrech, nové sítě a tak dále, aby to prostě, aby, prostě myslím si, že tady ten manévrovací prostor je dost velký. I v souvislosti s těmi nadcházejícími volbami, kdy, které budou probíhat prostě trošku jinak, než eh, jak jsme byli doposavat zvyklí. Eh, <laughs> to jsou jenom, tě, to je jenom těch pár věcí, které mě napadly, když jsem vám naslouchala. Co se týče té chybovosti, tak to si myslím, že je opravdu famózní. Eh, a zodpovězení 161 otázek, to je také něco, co nemůžeme nechat bez povšimnutí. Myslím si, že i ty odpovědi jsou velmi rozsáhlé a pěkně zodpovězené mm, pár věcí, které mě u toho ještě na, napadly při odpověď, při té jedné odpovědi v souvislosti s těmi styčnými eh, úředníky mě napadlo, že například, když já jsem zpravodajka, tak kdo, tak mohu já tedy pozvat zúčastněné aktéry, spolupracovníky, aby se podíleli na mé práci. U nás eh, tomu tak není, nevím, možná v jiných státech se to tak může, dělat, ale kontroluje to někdo nebo jo, jakým způsobem eh, tady, nebo z čeho můžeme vycházet? Definuje se tady přesně ten úkol, na základě něhož se poté může rozhodovat s kým, jak já se budu eh, bavit, eh, jak to funguje, celý ten proces. A v té souvislosti se také ptám na to, co je s těmi dvěma kancelářemi, které máme ve Velké Británii. Eh, budou hnedka zavřeny nebo bude tady fungovat nějaké přechodné období? A ještě další otázka. Hovoří se tady o tom, že některé eh, budovy budou koupeny, některé pronajaty. Hovoří se tady o té údržbě, o těch nákladech, které z toho všeho vycházejí. A já se ptám, zda to tady opravdu zkoumáme vždy jednotlivě u každé budovy nebo <laughs> ano, ano, upozorňujete mě na to, že už nemám tolik času, ale máme tady třeba nějakou jednotnou strategii, které se budeme držet? A ještě jedna otázka z mé strany. Vy jste také zmínil ten oblíbený důchodový fond. Eh, opravdu moc pěkné téma. I já jsem o tom už hodně eh, hovořila i s panem předsedou. Eh, máme tady tedy nějaké nápady, jak by se to mohlo řešit? Děkuji, děkuji, pane generální tajemníku, máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Takže, co se týče těch otázek týkající se bezpečnosti, tak vy jste hovořila o těch navštěvnických skupinách, které se svobodně prochází po budově. U devíti budov chceme, aby, ti navš- aby ty navštěvnické skupiny se pohybovaly odděleně od Eh, Pracovník Například parlamentárium je izolováno, eh, Evrops, Evropský dům eh, nebo dům Evropské historie je také izolován, ty, ta nová facilita Atria, ten tu ještě používáme pro ty turistické Eh, autobusy, to bude eh, propojeno ještě s přednáškovými sály, ale také to nebude propojeno s eh, budovou parlamentu. Co se týče Station Europe, to znamená bývalé nádraží, je také odděleno od té hlavní budovy. Infopoint, který se bude ještě hodně měnit v následujících dvou letech, je také oddělen od hlavní budovy. Co tím chci říci? My opravdu krok za krokem děláme všechno proto, abychom byli v situaci, eh, v níž budeme schopni zorganizovat eh, návštěvnický okruh, který bude oddělen, izolován od hlavní budovy. Aby to všechno tady v rámci návštěvnického prostoru bylo propojeno, ale zároveň to nebylo propojeno, nebo při, eh, aby se o tamtud nedalo dostat do té hlavní budovy. Samozřejmě půjde o politické rozhodnutí, to znamená říci, my zpřístupňujeme toto, eh, například, já nevím, eh, parlamentárium 280 tisíc eh, návštěvníků ročně, dům německé historie 150 tisíc ročně, Station Europe 70 tisíc ročně, například také to nové centrum v Atriu. To znamená, udělat to tak, aby tady nebylo nutné zajišťovat vstup do hlavní budovy, aby to tady nebylo propojeno s tou hlavní eh, budovou, ale jak říkám, je to politické rozhodnutí, ale v každém případě, ať už to dopadne tak či onak, v podstatě jde o to zajistit, aby ta infrastruktura byla schopná fungovat i odděleně. To znamená, že už se velmi blížíme té situaci, kdy řekneme, návštěvnické návštěvnický okruh nebo návštěvnické skupiny se pohybují vlastně mimo tu hlavní eh, budovu. Ten návštěvnický okruh není propojen s hlavní budovou, ale jak říkám, je to politické rozhodnutí prezidia. Za druhé, co se týče bezpečnosti v budově samotné. V posledních deseti letech jsme o, ušli oprav, obrovský kus cesty. To znamená, eh, byli jsme v do, eh, ve chvíli, kdy vlastně se o bezpečnosti moc nehovořilo. Hovořili jsme o tom, že chceme otevřenou kulturu, což je samozřejmě velmi důležité, ale potom jsme se bohužel museli naučit, eh, že vykradli banku, do parlamentu se dostalo 200 kurdských teroristů, poté došlo ještě k teroristickému útoku v podstatě, k, při němž by, byly bývalo, by bylo bývalo mohlo zemřít i mnoho našich našich pracujících, kdybychom nezačínali v 8.30, ale až po 9. hodině. Takže tady jsme se opravdu toho naučili mnoho a snažíme se konsekventně tedy tyto informace také využívat. Samozřejmě zůstávají některé otázky otevřené. To znamená, Eh, co se týče zavedení moderního badge, to znamená kvalitativně daleko eh, na vyšší úrovni nacházejícího se badge a na prezidiu také velmi eh, intenzivně hovořím o tom, zdali některé části budovy by neměly být prostě mm, restriktivně zpřístupněné nebo ne, naopak eh, znepřístupněné. Například se stalo, že se do kanceláří poslanců prostě vrhli někteří lidé, kteří tam vůbec nebyli pozváni. To znamená, že se už několik let hovoří o, té, ta, o tom takzvaném zoningu, to znamená zavedení eh, zón vyšší bezpečnosti, ale jak říkám, opět je to politické rozhodnutí prezidia. Děkuji mnohokrát za pozitivní hodnocení eh, řidičů. Eh, já si myslím, že máme i velmi dobré, jaksi zeměpisné rozdělení zemí, ze kterých řidiči pochází, co se týče zpětné vazby, které máme eh, v souvislosti s tímto rozhodnutí, tak eh, ta je velmi, velmi pozitivní ze strany poslanců i prezidium v podstatě došlo k závěru, že je s tímto dříve velmi rozporuplným rozhodnutím vlastně velmi spokojeno. To znamená, že tady ta bezpečnost je velmi důležitá. Eh, víte, dřív jsme o tom tak opravdu nemohli hovořit, hovořit. To znamená, že ta bezpečnost v minulosti opravdu v rámci té budovy vůbec nebyla na tak vysoké úrovni. Eh, co se tedy týče Eh, těch poskytovaných služeb. Eh, ano, je možné, že se tedy to, eh, to, ten postoj k tomu hodně změnil. Máme, ano, fitness centrum, za které musíte platit, ty potraviny. Ano, občas někdo si chce hold koupit něco malého k jídlu, to rozhodně je hodně žádaná služba. Takže já si myslím, že opravdu takovéto služby by měly být i nadávno, nadále poskytovány Eh, nejen tedy poslancům, ale všem ostatním. Eh, co se týče ICT, tak tady vždycky zvažujeme tedy, nebo vždycky je třeba vyvá, vyvažovat mezi to eh, tou otevřeností a bezpečností, to znamená, tady vždycky ty výkyvy jsou vlastně, jsou, vycházejí z toho, čemu právě v tu chvíli udělujeme více důležitosti. My v poslední době se hodně zaměřujeme právě na otázku té bezpečnosti, ale to je prostě otázka historického vývoje a víme, že i tady eh, prostor zlepšení, jak si prostor pro zlepšení je. Co se týče tedy těch eh, přednášek, tak eh, tady vlastně šlo o to také, aby Eh, zpravodajové mohli jaksi hovořit se zúčastněnými stranami eh, v zemích, které nejsou zeměmi jejich původu. A to vedlo i k tomu, že jsme se rozhodli, že nechceme ty debaty eh, provádět jenom v Bruselu nebo ve Štrasburku, ale i v jiných státech. To znamená, že se hovořilo o možnosti převzetí tedy nákladů, cestovních nákladů a nákladů na ubytování poslanců ve chvíli, kdy chtějí tedy vstupovat do přímého dialogu s obyvateli v jiných zemích. Takže to je rozhodně něco, co je vnějšími kancelářemi opravdu velmi dobře podporováno. Co se týče eh, našich kanceláří ve Velké Británii, ve Spojeném království, tak tomu to jsme se ještě nerozhodli. Eh, na prezidiu se o tom velmi živě a intenzivně hovoří. Já jsem té debatě tomu te, já jsem té debatě rozuměl tak, že ten tu kancelář v Londýně si chceme nechat, protože nám samozřejmě jde o to, aby naše vztahy se Spojeným královstvím byly co nejužší a samozřejmě nechceme se ani vzdálit těm třem milionům eh, občanů EU, kteří žijí na území Spojeného království. To znamená, že i tady jako prezidium bude muset přijmout rozhodnutí. Eh, ano, hovoří se v tuto chvíli o roku 2020, tak aby samozřejmě všichni naši spolupracovníci si mohli do budou, tu budoucnost si ještě stihnout řádně naplánovat. Co se týče nákupu či pronájmu budov, tak my máme jaksi obecnou preferenci kupovat. To vychází také ze zprávy účetního dvora z doby před několika lety, eh, na základě níž víme, že eh, jsme se rozhodli tedy spíše kupovat, to znamená, že většina, to znamená více jak 90% budov, které užíváme, jsou budovy, které jsou v našem vlastnictví. To ale samozřejmě znamená, že musíme platit i za údržbu a rekonstrukci, to znamená, naší prioritou je koupit, ale ve chvíli, kdy nelze koupit eh, řádnou eh, příslušnou odpovídající budovu, hlavně tedy pro nové technologie, tak jsme ochotni tady přejít k pronájmu. A co se týče toho důchodového eh, fondu, pan místo předseda k tomu také už eh, ujal svůj postup. Já jsem předložil v březnu eh, k tomu odpovídající návrh. Prezidium řekl, že se tím ještě musí zabývat právní služby a poté samozřejmě ještě jednou je třeba se podívat na celou jaksi historii tohoto fondu. Obě dvě ty věci již proběhly, to znamená, že si myslím, že v nejbližší možné budoucnosti, možná už teď na prezidiu v prosinci, se k tomu budeme moci konkrétněji vyjádřit. Takže rozhodně v prosinci se na to podíváme, Existují tady, jak si existují tady různé možnosti, jakým způsobem se tedy eh, popasovat s tímto deficitem a myslím si, že tedy prezidium bude moci přijmout to rozhodnutí e, v souvislosti s tím, jaká opatření bude chtít přijmout v souvislosti nebo ve snaze redukovat tedy tyto problémy. A teď je stínový zpravodajové a poprosila bych opravdu e, co nejstručtěji. Takže paní Ayala Sanders. Děkuji, paní předsedkyně. Já jménem svého kolegy, pana Parňona, který je zodpovědným stínovým zpravodajem, ale omlouvá se, protože nemohl přijít, eh, protože musí být eh, nutně někde jinde. Ale eh, v každém případě v případě, co se týče absolutoria, a na to jsem se rozhodně chtěla zeptat, jak paní Schmidt, pana, tak pana Galvina, tady hovoříme o hipdesku v souvislosti s absolutoriem, protože vidím, že tady máme helpdesk pro, jak si nebo za účelem poradenství právě eh, pro nás, pro, pro poslance tak eh, já tomu ale moc dobře nerozumím, protože ve chvíli, kdy hovoříme o absolutoriu, tak doposavat to vždy velmi dobře fungovalo na základě přímého kontaktu s generálními ředitelstvími, takže já bych rád a ráda věděla, v čem to vlastně spočívá, tady tenhle helpdesk. A zdali tady nedochází k určitému konfliktu zájmu Eh, protože, protože já bych to prostě jednoduše chtěla vědět, co zatím stojí. Proč? Za druhé, v souvislosti s prací prezidia to znamená v souvislosti jak tedy s těmi rozhodnutími, s implementací toho postupu a následného hodnocení. My máme pořád stále problémy v souvislosti s transparentností celého postupu, protože někdy, když pana generálního tajemníka eh, prosíme, aby nám poskytl určité informace, tak nám řekne, ano, toto je rozhodnutí eh, prezidia, ale potom eh, zase víme, že to prezidium může rozhodovat na základě nějaké přípravné debaty, tak já bych prostě chtěla, abyste mi to vysvětlil. Co se týče diet a důchodu, velmi dobře, jak říkal pan Sasoli, tak samozřejmě pro nás je velmi důležité, aby se ty důchody vyřešily, protože pořád ještě nebylo nalezeno řešení. Ale víme, že tady samozřejmě v tom hrají velkou úlohu politické skupiny, takže myslím si, tady Musíme hovořit opravdu zcela jasně a otevřeně, to znamená, jak, to bude vypadat, jak bude vypadat to finální řešení, aby tady existoval zcela jasný rámec. E, a myslím si, že jde prostě opravdu o problém instituce jako takové, protože samozřejmě e, asistenti jsou e, součástí parlamentu. A co se týče tedy ještě těch důchodů, tak se hovoří o tom, že nebyly včasně podepsány smlouvy, i když tady Mimo jiné víme, že administrativa v určitou dobu nebyla schopna vůbec popasovat se s tím velkým množstvím smluv. Takže já si myslím, že tady místo toho, abychom házeli prostě vinu jeden na druhého, tak abychom opravdu konečně ten problém ze strany instituce vyřešili. A potom, ať si každý vlastně udělá samozřejmě to, co chce, ale nechceme si tady samozřejmě přihazovat toho černého Petra, protože za chvíli nám končí mandát a ještě pořád to nemáme vyřešené a s těmi diatami je to to stejné. Tady si myslím, že také je to třeba vyřešit. Eh, diety, eh, hotely, pořád, pořád prostě nejsme spokojení, protože to tady nebylo možné aplikovat retroaktivně jako u dalších zaměstnanců, takže tady si myslím, že je to také třeba ještě trošičku vyjasnit. A co se týče kanceláří, tak vidím, že tady existuje zájem, aby v roce 2019 ve Štrasburku bude kancelář pro poslance, poslankyni a pro personál. A jak si to mám tady představit? Co se týče využívání vozů, tak a sto, omlouvám se, ale opravdu už musíte, musíte končit. Měla jste čtyři minuty k dispozici. No dobrá. No, tak vám je předložíme písemně a doufám, že pan generální tajemník eh, nám na ně odpoví písemně. Kolegy Ali, bitte. A nyní máme dalšího přihlášeného kolega. Ale děkuji za slovo, paní předsedající, vážená paní Schmidt, vážený pane Sasoli, pane Gele, pane Galviné, milí kolegové, kolegyně. Nejprve dovolte, abych poděkovala za ty podrobné odpovědi, jež jste předložili k našim otázkám. Pokud jde o nejdůležitější charakteristiky ohledně roku 2017 v Evropském parlamentu využití finančních zdrojů, jakož i plnění cílu v roce 2017, můžeme říci, že jsou to pozbudivé výsledky. V roce 2017 jsme měli 1,95 miliardy přidělených prostředků a 95 bylo skutečně využito pouze 0,9 musela být zrušena. To dokládá řádné řízení finančních zdrojů, tak jak již bylo zmíněno i panem Sasolem. Cíle a dosažené výsledky, které jsme dosáhli, jsou založeny především na prioritách kompetentních orgánů Evropského parlamentu při přípravě rozpočtu pro rok 2017. Obrátil bych vaši pozornost na několik konkrétních věcí. Nejprve to, co je pro nás zásadní, pro členy našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu, je posílení využití v této oblasti, audit, kontrola, tak aby zpravodajové mohli využít všechny tyto informace ještě při přípravě absolutoria. Interní systém samozřejmě by mohl zlepšit kvalitu této práce. A pokud jde o poskytování detailních informací o fungování například Domu evropské historie, evropských dějin, na základě minulých zkušeností vidíme mnoho výzev a proto musíme zintenzivnit právě tyto tato důležitá aktiva, abychom podporovali, propagovali evropskou integraci a důležitost naší historie. Mnoho z této oblasti by mohlo být ještě zlepšeno, pokud dojde k takovým zacíleným komunikačním kampaním. A pokud jde o zvýšení rizika, pokud jde o zákonnost, pravidelnost této oblasti, vytvořili jsme takovou jednotku, která odpovídá přímo generálnímu řediteli v DG Finance. My s tímto s postupem souhlasíme. Ovšem rádi bychom věděli, jak sdílí tato jednotka informace z DG.com, zda jsou tam nějaké problémy, jak to překonávají a podobně. A v neposlední řadě bych rád poděkoval za vedení Evropského parlamentu v tomto ohledu, za dobré řízení, vedení, protože lonský rok představoval mnoho výzev, především s ohledem na bezpečnostní otázky, ale nejenom tuto oblast. A ještě jednou děkuji za úžasně odvedenou práci. Pan kolega Javor má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám tři krátké dotazy. Jednak pokud je o obecné výdaje, dávky v této oblasti, pan předseda Sasoli se již zmínil o této problematice. Ovšem rád bych se podíval na nějaké detailnější auditní informace, jakým způsobem probíhají jednání v tomto ohledu, nějaké výsledky. Pokud vím, tak u těchto obecných výdajů ještě není dohoda mezi pracovní skupinou pro nařízení v oblasti obecných výdajů a vedením parlamentu. Proto se chci zeptat, kdy pracovní skupina předloží závěry a zároveň běro parlamentu. Pokud je o tyto obecné výdaje, rád bych se ještě zeptal na další věc. Na základě článku 62 implementačních opatření statutu poslance na konci mandátu nevyužité prostředky by měly být vráceny 5 Evropskému parlamentu, proto se ptám, zda parlament plánuje nějaké, mm, řekněme, mm, zvýšení povědomí o této oblasti a na základě nařízení všechny tyto obecné údaje musí být drženy na samostatném bankovním účtě, účtu, proto bych se rád zeptal, zda zde existuje kontrola, zda to poslanci plní a tak dále. Další otázka se týká kyberbezpečnosti v rámci evropských voleb. My víme všichni, že jsou zde obrovská rizika a hrozby možného vnějšího ovlivňování vnějšími subjekty prostřednictvím kyber útoků, falešných zpráv, dezinformačních kampaní. Společně s ostatními institucemi, s radou a s eh, komisí, co plánuje Evropský parlament v oblasti prevence, v oblasti ochrany a obrany Evropského parlamentu proti dezinformačním kampaním, falešným zprávám a kybernetickým útokům. A poslední dotaz se týká legislativní stopy. Bylo dohodnuto že europoslanci budou mít na webových stránkách Evropského parlamentu možnost zveřejňovat zprávy ohledně legislativní stopy. Pokud vím, zatím jsem neviděl, že by taková možnost na webových stránkách parlamentu existovala, proto se ptám, jak na tom jsme v tomto ohledu a zda můžeme v brzké době očekávat tuto možnost zveřejňovat informace o legislativní zprávě, o legislativní stopě našich zpráv. Děkuji. Pan De Jong má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já slibuji, že dodržím řečnickou dobu a rád bych poděkoval všem, kteří předložili skvělé prezentace i za poskytnutí skutečně rozsáhlé odpovědi na naše otázky. Jestli dovolíte dva důležité body. Jednak je to politika poskytování informací eh, a komunikace s ohledem na blížící se volby. Evropský parlament samozřejmě chce být nesmírně moderním parlamentem, atraktivním orgánem. Ovšem naše komunikační politika musí být velice užitečná, efektivní, nesmíme se zaměřovat pouze na ženy a mládež, nesmíme z toho vyčlenovat důležité jiné politické oblasti, je zde mnoho dalších skupin, které musíme zaměřit v rámci našich politik, ať už jsou to důchodci, nezaměstnaní nebo skupiny nejohroženějšího charakteru, se kterými se často nesetkáváme v naší práci a které jsou bohužel vyčlenovány z evropského konceptu a našich projektů, pokud něco konkrétního nepodnikneme v této oblasti, aby došlo k propojení s těmito skupinami. Proto bych se rád zeptal generálního tajemníka i vedení parlamentu, zda se zaměří i na jiné skupiny, nejenom mladé skupiny mladých a tak dále, protože jinak si myslím, že to fungovat nikdy nemůže. A dále jsou to ty nesrovnalosti, o kterých se hovořilo, například eh, i samotné samotná rezoluce, která se týká poskytování absolutoria. Já vím, že některé oblasti již byly zlepšeny, například webové stránky, můžeme se propojit s parlamentními webovými stránkami, to je užitečné. Ovšem tam se zda všechny důležité adekvátní informace máme k dispozici. Například právě ta otázka legislativní stopy kolik, eh, jaký rozsah daná zpráva může mi to, o tom samozřejmě informace máme, ovšem žádná podpora ohledně formulace vašeho přístupu zde není k dispozici. Zároveň zde je otázka blogerů, například blogu, dále je to penzijní fond, to je další problematika. Generální tajemník udělal vše, co je v jeho silách, ovšem pohled do budoucna nevypadá tak růžově. Strana 78, když se podívám na ty odpovědi, vidíme, že to všechno není až tak růžové, jak jsme předpokládali nebo jak jsme doufali. I z této oblasti potřebujeme vyvinout větší úsilí. A dále jsou to zaměstnanci a mm, jednak parlamentária a Domu evropské historie. Rád bych se zeptal na náklady, které jsou spojené s těmito zaměstnanci, s těmito pracovníky. Slyšel jsem různá čísla, proto bych se rád zeptal na detaily a zároveň to je otázka, která se týká skupin návštěvníků, tam už se o tom zmínili předřečníci, zaměstnanci v této oblasti. Někdy se hovoří o tom, jaký je přístup našich zaměstnanců, kteří vítají tyto skupiny, zda mají u toho stát, přednášet v setě a tak dále. Dále je to přístup do parlamentu pro osoby s postižením, to znamená otázka tohoto přístupu Dále zda eh, všechny tyto náklady budou na samostatném účtě nebo jakým způsobem se to bude vyplácet. A poté zde máme společný výbor eh, pod číslem 200, to je další otázka. Z holandského pohledu, z našeho národního přístupu, podle našeho názoru, to číslo je zatím poloviční než to, co jsme očekávali v této oblasti. Děkujeme a ještě dva kolegové se přihlásili. Pan Gebrandy, prvním děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych poděkovala generálnímu tajemníkovi za osobní účast a mám dva konkrétní dotazy propojený s otázkou 129 ohledně penzijního fondu. Právní základ, to byla naše otázka, právní základ tohoto penzijního fondu, protože odborník na tuto problematiku mi řekl, že tento dobrovolný penzijní fond je soukromým fondem, investičním nástrojem, lucemburským, a že zde není žádný důvod pro nějaké právní správní stránky pro parlament, nějaká povinnost toho nevyplývá vyplácet do budoucna penze, kdy očekávaná hodnota tohoto nebo skutečná hodnota by byla nižší než očekávaná hodnota. Mohl byste na to odpovědět ohledně teda právního základu tohoto soukromého lucemburského investičního nástroje? Děkuji. Já jsem na posle, eh, na, tedy poslední na seznamu. Pane Sasoli, jak se stavíte k otázce dalších škrtů u dobrovolných penzijních fondů? To by mě opravdu zajímalo. A druhá věc, musíme odvádět dvoje platby na, do penzijních fondů, jednak podle pravidla PAM eh, Annex 3, to je pouze pro Italy a Francouze, vlastně i Lucemburčany, Takže platí, že ty, tahle dvě uskupení, to, co se tedy platí z evropského rozpočtu, na to se ještě dodá situace ve vně, v jednotlivých státech. Takže tam máme prostě nějakou eh, problematickou situaci v Itálii a v, ve Francii. Ono to potom hodně překračuje tu vnitrostátní situaci. A potom máme ten dobrovolný fond. To, je, to, ten tomu úplně nasazuje korunu, protože tam eh, parlament vydává přes 1500 euro měsíčně na eh, osobu. A to je v podstatě takový příklad dvojího eh, placení, ačkoliv vlastně naši poslanci mají potom i vnitrostátní nároky. Tam mohu tedy pouze říct, Máme nějaký plán, jak tohle to zprostředkujeme veřejnosti? Máme nejrůznější schémata, ale vždy tedy ten evropský daňový poplatník z toho vychází negativně. Tak co k tomu řeknete? Ja, herzlichen Dank, Frau eh, Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. K otázce paní Ajala k tomu helpdesku. Mm, oni potom o tom později hovořili i další poslanci. Ono to v podstatě vzešlo z tohoto výboru. Výsledek byl takový, že jsme řekli, že máme tedy několik kompetencí. Máme sekretariát výboru policy department, pak máme vědeckou službu, expertízu, takže nechceme vytvářet nějaké specifické grémium, měli by se naopak lépe koordinovat prostřednictvím tohoto helpdesku, který bude na Policy Department abychom tedy opravdu už nemuseli nic dalšího vytvářet. A naopak, všechny informace, které jsou někdy k dispozici, ta expertíza takhle se propojí a bude vždy k dispozici zpravodajům. Vy jste se ptali, jak je to s follow-upem na prezidiu. Předsednictvo je informováno o všech rozhodnutí, pak máme eh, rozpočtový výbor, plenární rozhodnutí a další. Předsednictvo ve finále ale je politickým združením, který vlastně všechno toto rozhodnutí ještě musí i politicky schválit. Eh, pan Sasoli o tom potom eh, dobře hovořil, že často tedy potom jsou tam vyjadřovány nejrůznější názory, co se taky týče nákladu a podobně, ale ve fíli, e, ale ve finále předsednictvům předsednictvo takto rozhoduje. Co se týče APAS, tedy těch asistentů, předseda na předsednictvu sdělil, abychom dosáhli toho desetileté období, to je v podstatě zodpovědnost skupin, politických skupin, zejména pokud tam chybí nějaké krátké období, tak je samozřejmě možnost zúčastnit se výběrového řízení parlamentu. My nemůžeme přece dát nějakou smlouvu jen tak ad hoc, tam musí proběhnout nějaké řízení. Pokud asistenti potom projdou tímto řízením, rádi na jeho základně, jim trošku napomůžeme ve sněmovně, ale prostě musí projít nějaké řízení. U smluv jsme v budoucnosti, zejména tedy vždycky, když dochází k těm systémovým změnám, třeba jsme měli problém v roce 2009, Ono to pak hrálo i roli v, ve zprávě účetního dvora u DG eh, Generální ředitelství pro personální záležitosti. Takže tam opravdu jde o to, aby potom všechny ty smlouvy byly k dispozici. Eh, ptali jste se na vybavení kanceláří poslanců. Předsednictvo rozhodlo, že od nového od, od započetí tedy nové legislativy v Bruselu vždy bude pro každého poslance možnost mít vlastní kancelář a dvě kanceláře pro spolupracovníky, ať jsou to um, eh, asistenti nebo jiní pracovníky, eh, pracovníci, kteří jsou eh, nutní, třeba stážisti a Mm, teď je to tedy možné, protože máme, eh, mm, nebo skolaudovali jsme budovu Martens, která eh, je schopná poskytnout tedy prostor tisíci pracovníkům, takže tam eh, by v tom už neměl být problém. Ve Štrasburku naopak je to o mnoho těžší, protože tam nechceme dodateční budovy kupovat ani pronajímat. Takže tam bude těžší vytvářet dodatečné kapacity, zejména tedy ze dvou třetin toho, co se zatím používalo pro všeobecnou administrativu, takže tam mm, se asi budeme muset, muset více podělit o ty prostory. Ehm, kromě toho máme taky eh, kontingent komise, ale když tedy zvážíme všechny okolnosti, tak se nám zdálo správné, že ve Štrasburku Eh, přinejmenším každý poslanec bude mít svoji kancelář a jednu separátní kancelář pro spolupracovníky. Tady jde vlastně třeba i o otázky ehm, důvěrnosti a utajení, takže eh, proto se opravdu snažíme eh, uvolnit ze dvou třetin i prostor, tedy ehm, který ehm, používal, používala parlamentní administrativa. Ještě jednou mnohokrát děkuji za pozitivní hodnocení celkové tedy k domu evropských dějin. Návštěvnost je 100 tisíc návštěvníků do posud, to je poměrně pozitivní, ale máte pravdu, můžeme udělat ještě více, co se týče zejména tedy návštěvnických skupin. Bude tedy potřeba po volbách dobře pracovat s novými poslanci, s novými asistenty, propagovat to jako e, něco, kde by mohli brát i návštěvnické skupiny. Mm, máme taky celou řadu mm, zahraničních návštěvníků, ty bychom systematicky měli brát do tohoto domu evropských dějin. Tam určitě můžeme zlepšit e, dosavadní postup. k oddělení Regulatory Compliance na GŘ pro finance. Tam je tedy kontext takový, že zatím v jednotlivých těch odděleních units se diskutovalo o problémových případech, někdy i případech zneužití. A nám se tedy zdálo vhodné koncentrovat to do jednoho oddělení, abychom zajistili taky míru eh, důvěrnosti informací, která je potřebná, protože to by samozřejmě mohlo mít i negativní dopady, zejména v případě eh, eh, křivých obvinění. Proto máme teď tuhle jednotku, ta se samozřejmě bude rozvíjet, bude rozvíjet svoji expertízu, a mm, bude tedy vycházet z našich do, do, posledních zkušeností. Zatím tedy ty zkušenosti jsou pozitivní a jsme na dobré cestě. Pan Javor se ptal na ty mm, všeobecné tedy paušály. K tomu už jsme zde zaz, zaz, zaznělo tedy stanovisko. Pracovní skupina už uzavřela svou práci k tomuto tématu. Předseda eh, Tajany už na předsednictvu o tom informoval. Někdo je tedy ze závěry spokojený, někdo méně. Každopádně ale můžeme říci, že už rok eh, k tomu eh, probíhaly intenzivní práce, potom nakonec demokratické hlasování, ale opravdu můžeme říci, že ten výsledek bude určitě ještě eh, dále se na něm pokračovat. A nevyužitých prostředků z rozpočtových položek tomu ještě určitě naleznete více v písemně zodpovězených otázek z tomu výjimečnému bankovnímu kontu. Teď už eh, řada poslanců má takovéto, takovéto účty a teď se z toho tedy stalo všeobecné pravidlo na předsednictvu. Otázka kyberbezpečnosti, co děláme v téhle oblasti, já jsem eh, převzal Eh, takovou iniciativu, eh, abychom měli projekt výměny nejlepších postupů, i tedy s výhledem na volby. Eh, experti z jednotlivých členských států se takto setkali, vyměnili si nejlepší postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti s ohledem na volby. Asi vás nepřekvapí, že estonský zástupce sehrál významnou roli, protože Eh, kromě toho také český zástupce předložil eh, dobré postupy. To jsou tedy mm, přístupy toho, co se vnitrostátně provádí. Eh, prosím, zabývejte se tímto tématem kybernetické bezpečnosti i na vnitrostátní úrovni, i když k tomu nemáme konkrétní kompetence. Co se týče falešných zpráv, fake news, co se týče mm, zásahů ze zahraničí, Tady máme zahraniční službu evropskou, která je velmi profesionálně vybavená a na základě iniciativy parlamentu eh, dostala lepší finanční prostředky. Pak máme samozřejmě dobrou spolupráci v této oblasti se všemi dalšími institucemi, to je velmi důležité. Pokud bychom chtěli udělat více, tak určitě se, eh, je potřeba tedy posílit eh, tohleto oddělení na, eh, v, v evropské tedy zahraniční službě. Otázka k legislative footprint, legislativní stupně. Tady se angažoval pan De Jong i svojí zprávou a Nyní můžeme eh, tedy mít také asi propojení, že se to dá dokumentovat. Ona to není povinnost, je to na základě dobrovolném, ale technicky už tady je možnost to dělat. Mm, kromě toho, nad rámec toho, jsme měli jinou zprávu, která říká, že by to vlastně měla být samotná webovka eh, daného poslance. K tomu tedy se informovalo, že existuje nástroj Transparency International, který by se zde mohl využít. Proběhlo první tedy eh, rozprava na předsednictvu. Předsednictvo se tedy intenzivně zabývá otázkami transparentnosti a ještě tomu bude věnovat specifickou debatu. Pan de Jong se ptal na informační politiku. Je to pouze pro mladé lidi, nebo je to nastaveno šířeji? Takže řekněme, že tentokrát to je silnější než v minulosti. Podporujeme silněji práci politických stran, tak abychom zajistili pluralitu. Obsahově evropské politické strany mají tedy ve volebním roce eh, mnohem více možností obrátit se tedy na nejrůznější skupiny. I v samotném parlamentu už podnikají řadu iniciativ se širokým dopadem. Eh, předseda Tajany také představil novou webovku s tématem Co pro mě Evropa dělá, kde máme asi 1400 lokálních bodů, měst, vesnic a podobně, co Evropa pro tohle město, pro tenhle region udělala. E, v poměrně srozumitelném jazyce, je tam 400 témat, nejsou to žádné právnické akty, ale prostě co děláme pro lidi, kteří trpí diabetem pokud dokážeme prokázat, že jim eh, Evropská unie opravdu pomáhá, tak to bude pro ně relevantní. Co dělá Evropa pro lidi, kteří rádi sledují fotbal? Pokud eh, prokážeme, že tedy Evropská unie takto zlepšuje životy, eh, je to dobré, co děláme třeba pro psy. Pro řadu lidí je pes nejlepším přítelem, takže pokud vidí, že i psům se daří lépe, že mají lepší e, potravu, e, tak prostě ukážeme, že jsme relevantní i pro lidi, kteří se nezajímají o politiku. E, tak to nám tedy jde o řadu témat pro všechny skupiny obyvatelstva. Je to tedy skvělá webová stránka, kde máme celou řadu zpráv v jednoduchém jazyce k těmto tématům a doufám, že tam opravdu lidé naleznou celou řadu zajímavých informací. Od prosince taky eh, bude eh, existovat eh, takzvaný mm, vlastně, mm, řekněme, aplikace pro občany, která bude tedy jak pro mm, PC, tak pro Apple. 100 tisíc lidí Eh, už tedy v Evropě je v tomto aktivní. My také nabízíme jakási školení v našich eh, kancelářích, eh, které tedy jsou zastoupeny v jednotlivých zemích. A pan De Jong se ptal na zaměstnance v Domě evropských dějin. tam, byla, tedy, tam, tam šlo o to, že eh, dost lidí odešlo, takže potom ti zbylí říkali, že, jsou, že, že, že toho mají hodně a takže jakým způsobem jsme eh, tohle to dělali, k tomu taky odpovídám písemně, ale budeme se tomu dále věnovat, aby bylo jasné, že toto téma nespuštíme z pozornosti. Pan Gerbrandy se věnoval eh, fondům, penzijním fondům, to je tedy právní konstrukce podle lucemburského práva, to je odděleno vlastně od Evropského parlamentu, pak se položil dlouhou otázku, z čeho tedy vyplývají povinnosti Evropského parlamentu. Ty vyplývají za prvé ze statutu poslance z roku 2009, potom máme přecho- tam vlastně došlo k přechodu penzijních fondů do evropského práva a potom v rozhodnutí předsednictva z roku 2009 konkrétně z 18. března 2009 a 1. dubna 2009. To bylo moje první zasedání v funkci generální tajemníka, takže si to pamatuju velmi přesně. A tak vznikla tedy právní základna která byla uznána a bylo to vlastně i e, na radu právní služby, která tehdy řekla, že nemůžeme podniknout žádné změny, ale předsednictvo potom přece jenom předložila řadu změn a nakonec všechny obstály i před Evropským soudním dvorem v Lucemburku a Evropský parlament tedy má možnost rozhodovat k podmínkám, které se, které se na to tedy vztahují. Ale právní jistota či nejistota, nejistota variuje. Tam jde tedy zejména o ty takzvané acquired rights. Um, to se liší od členů penzijních fondů, kteří ještě nejsou v důchodě. Například eh, při zvýšení penzijního věku na 63 let to vlastně eh, schválil Evropský soudní dvůr a teď vlastně ta otázka se diskutuje a ty právní eh, otázky. Jde tady o acquired rights, která jsou chráněná, nebo je to podmínka penze, která ještě musí být rozhodnuta politicky a to se ještě musí tedy nějakým způsobem hodnotit předsednictvem. Doufám, že to z velké části odpovídá i otázky paní předsedkyně. Já jsem se ještě ptala na tu italskou a francouzskou historii. Tak to je ještě něco, co nám zbylo z minulosti, když ještě neexistoval žádný Evropský důchodový fond a kde vlastně poslanci, kteří neměli žádný důchod, měli aspoň tu možnost zajistit si nějaké zabezpečení v důchodovém věku a hlavně tedy jde o ty italské a francouzské poslance. A tady je třeba tady systematicky to odlišovat. To znamená, že tady v každém případě se jedná o doplňkové připojištění, řekněme. Nejde o důchod jako takový, ale i přesto Evropský parlament si je tady vědom své povinnosti i na základě tedy hodnocení právních služeb, které tedy vychází i z přeskumu status. To znamená, a to ale ještě neznamená, že tady se ta situace ještě nemůže trošičku pozměnit. Pane Sasuli, máte slovo, prosím. Grazie, presidente. Uh... Děkuji za slovo, paní předsedající. Generální tajemník již reagoval na spoustu položených otázek a jestli dovolíte, já bych dodal pouze následující pravidla, musí být vždycky plněna. Pokud jde o otázku penzí, nemáme zde nějaký dvojí režim či trojitý režim, ne, je zde jediný režim, který platí a konkrétní pravidla, která musíme plnit, pokud nebudeme plnit tato právní, tyto právní závazky, tak samozřejmě, že by jsme se dostali před soudní dvůr a to nesmíme v žádném případě připustit. Rozhodnutí ze 4. listopadu 1981 se právě snažilo o určit tou vyváženost v této oblasti penzí, například u osob, které neměly přístup k tomuto pojištění. A toto rozhodnutí má pořád dopad na 245 poslanců z Lucemburku, Francie a Itálie. Tito poslanci, kteří spadali do této konkrétní tabulky v tom období. Pokud jde o rozhodnutí ohledně penzijního fondu, musíme plnit daná pravidla rozhodnutí Běra z roku 2009 v tomto ohledu. V roce 2024 už bychom měli být k dispozici, nebo měli bychom plnit veškeré, veškerá pravidla, která byla přijata z roku 2009. Neplnění těchto povinností samozřejmě by mohlo vést k soudnímu sporu, odstali bychom se před soudním tribunálem a to nesmíme v žádném případě připustit. Čili tento režim, to je pouze, to je skutečně jednotný režim, nejsou zde různé režimy, ovšem jsme zvázáni konkrétními právními předpisy a závazky, jež musíme plnit a na to nesmíme zapomínat. Jakmile přijmeme konkrétní rozhodnutí, má to poté konkrétní důsledky a konkrétní povinnosti a zodpovědnosti, které jsou s tím spojeny. Jistě, že to občas může přestát určité břímě, které je obtížné nějakým způsobem obejít a nemělo by se obcházet. A ještě ke kolegovi Javorově, který eh, položil, tedy mi líto, že odešel, protože se ptal na konkrétní otázku, kterou jsem mu chtěl zodpovědět. Eh, eh, ano, místo předseda této skupiny hlasoval, této frakce, ale hlasoval proti tomuto rozhodnutí, čili mě je to opravdu líto a proto bych chtěl vyzvat vás všechny i daného místopředsedu a politické frakce, aby vedli v tomto ohledu dialog, protože jinak si myslím, že to vyšle velice špatný signál na venek. Politická frakce požádala o tuto iniciativu místo předseda, konkrétní místo předseda nebyl úplně přesvědčen o těchto požadavcích této politické frakce. To znamená, že vlastně nedojde k navrácení těchto finančních prostředků, o kterých se zmínil kolega Javor. My o tom budeme, paní předsedkyně, jednat v rámci dalšího volebního období. My doufáme, že na základě rozhodnutí, jež byla přijata, já jsem ale byl proti, ale já skutečně doufám, že tam nová pravidla umožní opětovné nebo vrácení těchto finančních nevyužitých finančních prostředků místo předseda prostě hlasoval mm, proti demokracie, je samozřejmě eh, dobrá věc, ale je velice nepříjemné, když prohrajete a víte, že máte pravdu. Pokud jde o europoslance, prostě podle mého názoru byste měl převládat pokračující dialog s vedením a s předsedy. Pane Kalvin, chcete ještě k tomu něco říci? Uh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Možná velice stručně ke dvěma bodům. Jednak bych ještě doplnil k otázce zlepšené bezpečnosti následující věc. Došlo zde k pozitivním krokům oblasti managementu určité business continuity našich budov, máme zde vnitřní vlastní systém krizového managementu a zároveň business continuity plánování v různých odděleních Evropského parlamentu. Tam došlo díky právě těmto prvkům k lepší bezpečnosti tím, že jsme uh, že máme mnohem kvalitnější, pokročilejší systém business continuity managementu. A dále je to otázka kyberbezpečnosti. Interní audit, audit považuje tuto oblast za jedno z nejvyšších rizik, hrozeb, na které musíme reagovat a v našem plánu je zajistit, aby tam byla nepřetržitá přítomnost, pokud jde o audit a následné sledování kroků v oblasti kyberbezpečnosti. Například zde máme i předběžnou revizi, která je k dispozici a struktury, které by nám měly umožnit zlepšení bezpečnosti. Například je to i hlavní bezpečnostní úředník a jeho sekretariát, který je zodpovědný za tuto oblast, čili skutečně kyberbezpečnost eh, je jeden z hlavních rizik, kterému čelíme v rámci naší práce a organizace Evropského parlamentu. Děkuji, děkuji. Doufám, že nám tlumočníci věnují ještě pár minut svého času a paní zpravodajka má slovo. Myslím si, že to byla velmi dobrá debata. Nemohla jsem položit úplně všechny otázky, eh, ale tím, že už jste zodpověděli 161 otázek, tak doufám, že budete mít čas ještě na pár dalších. Myslím si, že ta debata byla tady velmi dobrá. Myslím si, že musíme i nadále zůstat v kontaktu a debatovat i nadále. Ano, ano, to bylo opravdu velmi dobré závěrečné slovo pan Salafranka, ale si ještě přihlásil ale nebyl u nás na seznamu řečníku, takže prosím velmi rychle. Paní předsedkyně, já jsem si samozřejmě velmi dobře vědom eh, tímto časovým omezením, ale co se týče tedy otázky bezpečnosti, tak um, myslím si, že už jsme o tom hodně hovořili. Já a další dva poslanci dostali eh, dopis s bombou, to znamená, že já si myslím, že po této zkušenosti můžeme pouze říci, že se opravdu ta bezpečnostní situace zlepšila. Dále, co se týče důchodového systému, tak tady musíme to vyřešit. To znamená, i v souvislosti se zprávou pana Hrubika si musíme uvědomit, že tady Hovoříme o deseti a půl milionech eh, ročně. A pane předsed, paní předsedkyně, ještě je jedna velmi důležitá věc, která je pro vás velmi důležitá a kterou samozřejmě to necháme na příště, ale byl bych rád, kdyby nám místo předsedové a pan generální tajemník řekli něco ke jmenování v souvislosti se jmenováním tady eh, tajemníka v Evropské komise. Jde mi spíš o to, aby ty postupy prostě byly transparentnější a aby transparentně byly jmenováváni vysocí úředníci všech evropských institucí. Eh, paní předsedkyni, myslím si, že je to téma, které je důležité pro nás, pro všechny a doufám, že na ně tady budeme mít více času, abychom se mohli dostat trošičku více do hloubky a děkuji tedy všem zúčastněným panu eh, generálnímu tajemníkovi i místo předsedům. Děkuji, děkuji za pochopení toho, že v tuto chvíli nemáme opravdu čas čas na to debatovat o této otázce. Myslím si, že tady máme určitý problém u generálních ředitelů, ale pane generálního, generální tajemníku, chcete k tomu ještě rychle něco říci? Protože my jsme tady tou takzvanou černou ovcí. Takže co se týče jmenování, my v tuto chvíli vypracováváme eh, nebo snažíme se zreformovat pravidla, která jsou z roku 2000 2000, to znamená, že jsou už 18 let stará. Pan předseda Antonio Tajani chce, aby tato pravidla byla přizpůsobena současné situaci i tedy s ohledem na současné postupy, to znamená, že oba dva vlastně navrhujeme, aby pře prezidium navrhovalo minimálně dva kandidáty a to, co je pro nás také velmi důležité, je to, aby pokud možno uh, aby se tady na té kandidáce ověřili, tedy objevily i jména té, toho méně zastoupaného pohlaví. To se týká samozřejmě i oblasti managementu. My jsme tady pokročili už hodně, co se týče vedoucích oddělení. E, to jsou tedy posty, které jsou jmenov, kde, které já tedy jmenuje generální tajemník. Když já jsem nastoupil, tak 22% vedoucích oddělení byly ženy, dneska už je to více jak 40%. A o co tady jde? Každý generální ředitel musí předložit tři návrhy a minimálně jedním z těch z nich musí být žena. A pokud to tedy bude tak, tomu bude tak, tak si myslím si, že to bude otevřenější i na venek a to bude znamenat, že vždy existuje tedy ta možnost jmenovat ženy, které jsou odpovídajícím způsobem eh, kvalifikované. A co se týče tedy ředitelek, tak tady se nám podařilo eh, zajistit pokrok a co se týče generálních eh, ředitelek, tak tady spíš došlo tedy k ústupu. To jsou tedy věci, které rozhodně byly navrženy prezídiem eh, odsouhlaseny, ale jak říkám, prostě musí být vždy předloženo několik návrhů podle tedy toho modelu vedoucích oddělení a vždy musíme zajistit, aby tedy tam bylo s signifikantním způsobem zastoupeno zastoupeno i tedy to méně zastoupené pohlaví. To je něco, co se musí dotáhnout dokonce ještě před koncem našeho mandátu a myslím si, že tedy to je konstruktivní přístup k té věci. Děkuji. Děkuji, tímto se dostáváme ke konci našeho dnešního zasedání. Já vám moc krát děkuji za to, že jste za námi eh, přišli. Pane Sasoli, pane Galvine, pane generální tajemníku, děkuji, že jste přišli. Konec jednání, zítra pokračujeme v 9 hodin ráno.